Colleagues, if you could uh, take your seats, please. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se. Zatím ještě nepřišli naše dva pozvaní ministři a začneme tedy schůzi, začneme dnešní jednání oznámeními předsedy. Takže nejprve přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak je pořad eh, jednání považován za schválený. Nyní informace o jazykovém projevu finština, estonština, lotyština, maltéština, chorvačtina a galština dnes nejsou k dispozici při tlumočení. Chtěla bych vás ještě také upozornit, že mm, možná jste si někdo přečetl už ty informace, také ještě se to týká info, eh, koordinátorů, takže vás informuji o tom, co tady bylo v tom dopise o informacích eh, koordinátorů. Chtěla jsem říci, že tento týden je velice intenzivní týden, proto začínáme dnes už v půl třetí, také nás čekají ty schůzky s belgickými ministry a ve čtvrtek také odpoledne ještě po plenárce budeme mít další mimořádnou schůzi výboru Libe. E, pak ještě tři až čtyři zasedání budou v květnu a pak ještě další výbor, e, další schůze výboru bude ve Štrasburku. Takže vlastně v Dubnu bude pět e, schůzí našeho výboru. Chtěl jsem vás na to upozornit a to z toho důvodu, že <clears throat> jednak reagujeme nyní na různé návrhy komise a chtěla jsem říci, že rozhodně nemáme více schůzí než je třeba, ale snažíme se jaksi držet krok s tou legislativní zátěží, s tou legislativní prací a snažíme se co nejefektivněji reagovat na ty jednotlivé návrhy komise a také zároveň um, chceme uh, mluvit i se zástupci rady, stejně jako třeba to bude dnes. Takže chci ještě říci, že pokud máte případné otázky nebo komentáře, prosím, předejte svým koordinátorům a prosím, um, tedy umožňujete, aby ty informace se ke mně nakonec dostaly. Tak ještě chci říci, že dnes na jednání bude eh, televizní štáb eh, gruzínské televize, která bude natáčet zejména ten poslední bod. A potom ještě schválení rozhodnutí koordinátorů, takže jmenování zpravodajů podle eh, pravidla 205 takže Joel Bergon, eh, zpráva o vězeňském systému a podmínkách. Kristýna Revolt Dalons je jmenována zpravodajkou k zprávě o Evropské umluvě o prevenci násilí na ženách a domácímu násilí. Pan Juan Fernando López Aguilar ze skupinu SAD byl jmenován <clears throat> zpravodajem pro návrh stanoviska směrem ke konečnému režimu DPH a k boji s podvody v oblasti DPH. Souhlasíte s těmito doporučeními koordinátorů? Děkuji. Takže tím se dostáváme do bodu 3 našeho pořadu jednání. Jsem velice rád, že jsme pozvali dva belgické ministři a že tito ministři přijali naše pozvání. Jedná se vlastně o pozvání po těch šokujících událostech a tragických událostech. K něm došlo v Bruselu 22. března. Čeká nás výměna názorů s místo předsedou belgické vlády a ministrem vnitra Belgie, panem Janem Jambonem, a také eh, je zde pan Ken Gens, belgický ministr spravedlnosti. Vítáme vás, pane, eh, oba, vítáme oba dva ministry. Jak už jsem říkal, všichni jsme byli otřeseni těmi tragickými událostmi, k nímž došlo nedávno, ale právě v našem výboru jsme cítili speciální odpovědnost eh, pohovořit si s ministry, také i jsme chtěli apelovat na radu, také jsme chtěli mm, také mm, informovat nebo být informováni i o boji s terorismem ze strany rady. Také jsme se chtěli zeptat obou ministrů na tu situaci podrobněji, protože Hmm. Eh, myslím si, že je velice dobré, aby i náš parlament byl informován o tom, jak, eh, jaké jsou tedy podrobnosti ohledně těchto událostí. Jsem velice rád, že jste oba dva dnes přítomně. Vím, že nemáme příliš času, takže už rovnou vám dám slovo. Takže nejprve pan Jean Jambon, ehm, místo předseda belgické vlády a ministr ministr vnitra bude hovořit asi 6 až 7 minut a poté bude následovat otevřená diskuse s poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo a také vám děkuji i za veškerou interakci, k níž došlo během těch mezivládních schůzek. Máte slovo. Děkuji, děkuji, dobrý den. Já jsem velice rád, že se mohu účastnit dnešního jednání, byť je to tedy za těchto strašných okolností. Já jsem dal eh, ten svůj úvod v angličtině, ale teď vás poprosím, abyste si případně nastavili sluchátka, protože budu hovořit ve svém mateřském jazyce, čímž je vlámština, takže případně si prosím eh, nastavte eh, to tlumočení. Dobrý den, dámy a pánové pos, vážení poslanci, minulý pátek, nebo spíše před měsícem, eh, sebevražední atentátníci z islamského státu se eh, spáchali ten hrozný útok na letiště v Zaventemu a za hodinu poté na stanici metra Malbek kousíček odsud ta cena, kterou jsme za to zaplatili, je nesmírně drahá. 30 mrtvých a spousta zraněných eh, různých národností, z nichž někteří lidé, kteří pracují pro evropské instituce. Mnoho zraněných je ještě dnes stále na jednoce intenzivního péč, péče v nemocnici. Mnoho obětí bude poznamenáno do konce života tímto strašlivým útokem na náš evropský politický systém a na základy naší eh, otevřené, svobodné, demokratické společnosti, společnosti, které si tolik vážíme a kterou budeme nadále vášnivě obhajovat. Tyto teroristické útoky byly nejzávažnější, které zasáhly Belgii 11. Byl to opravdu temný okamžik, tak jak popsal náš premiér Charles Michel. Byly vyhlášeny tři dny státního smutku jménem belgické vlády bych se chtěl obrátit na evropské partnery, na Evropský parlament a na všechny instituce za jejich projevy solidarity a soucitu, které jsme obdrželi, které obdržela belgická vláda a zejména belgický lid po těchto strašlivých atentátech. Vedle lidské bolesti teroristé také způsobili obrovské hmotné škody. Letiště v Zaventemu muselo být eh, na několik dnů zavřeno a některé linky metra také nemohly být provozovány v den útoku eh, belgická vláda se dobrovolně rozhodla, že přijme že eh, veškerá možná opatření, ale neustoupí tomuto strachu, této trvalé hrozbě. Naopak eh, hromadná doprava je nadále organizována a provozována pod kontrolou samozřejmě za doprovodu potřebných bezpečnostních opatření. A také letiště a metro znovu funguje a ode dneška již funguje metro plně. I stanice Málbek dnes byla otevřena. Pokud se týká letiště, tak dnes už funguje sice zatím v omezeném režimu, ale děláme vše pro to, abychom co nejrychleji přešli do plného provozu. Neprodleně po atentátech byla vyhláš, byl vyhlášen nejvyšší stupeň eh, bezpečnosti pro celou zemi a o měsíc později eh, úroveň bezpečnosti nebo stupeň bezpečnosti je stále na před eh, druhý, druhém nejvyšším stupni, to znamená stupni 3. To znamená závažné riziko s velkým rizikem atentátu, ale aniž bychom samozřejmě přesně věděli, kdy a kde. Vyšetřování eh, těchto útoků pokračuje a mohu vás ujistit, že skutečně pracujeme velice usilovně 24 hodin denně. Minulý týden proběhlo mnoho domácích prohlídek, bylo zatčeno několik lidí, zejména dvě osoby, které se účastnily eh, atentátu. A to je díky společnému smíšenému vyšetřovacímu týmu, který byl ustaven a na kterém spolupracují efektivně francouzské a belgické pořádkové síly. Jsou zde signály, že teroristé původně chtěli znovu zaútočit na Francii, ale nakonec se rozhodli v posledním okamžiku zaútočit na Brusel kvůli vyšetřování jednoho z jejich členů. Vy dost určitě obdržíte později od mého kolegy více informací o vyšetřování tady tato úroveň eh, hrozby eh, znamená, že nadále je potřeba dodržovat vysokou úroveň ochrany, zejména železnice, letiště, jaderné elektrárny, potom máme některé takzvané soft cíle, jako kina, kina, například divadla, obchodní centra, kde také policisté hlídkojí. Děláme vše, co je v našich silách, abychom chránili bezpečnost v našem hlavním městě a v celé zemi. Belgi, belgická vláda již před atentáty rozhodla o některých opatřeních v rámci boje proti terorismu. Celkem hovoříme o 30 opatřeních. 12 z nich bylo spuštěno už na roku po pařížských atentátech a ostatní opatření byla potom přijata po pařížských atentátech, to znamená v listopadu loňského roku z rozpočtového hlediska v roce 2015 bylo 200 milionů, v roce 2015 přiděleno a další částka v roce 2016 právě na boj proti terorismu a na zajišťování bezpečnosti našich spoluobčanů. Jsou to zdroje, které jsou přidělovány jednorázově v některých případech, ale v jiných případech se jedná o strukturální investice, které budou pokračovat několik let. Rozhodnutí, která přijala belgická vláda, znam, spočívá v také v tom, že můžeme odebírat průkazy totožnosti, pokud máme dostatečné informace o tom, že někdo se připravuje odjet do Sýrie, tak nyní máme kompetence odejmout průkaz totožnosti takovéto osobě. A víte, že pouze s belgickým průkazem totožnosti mohou cestovat až na hranice Sýrie a kolegové mohou totež udělat i pro upasy, pokud eh, máme podezření, že nějaká osoba ohrožuje národní bezpečnost. Boj proti radikalizaci bude také revidován nebo z program. Eh, ozbrojené složky se využívají samozřejmě na dohledové aktivity, posilujeme policejní kontroly na hranicích a za co nejrychleji chceme schválit belgickou legislativu v oblasti PNR. Ti, kteří kážou nenávist, tak budou kontrolováni daleko přísněji. Anonymní předplacené telefonní karty přestanou existovat, bude potřeba se zaregistrovat k bezpečnostní situace v oblasti bruselského kanálu bude také zohledněna. Víte, že po pařížském toku jedna z 19 obcí Molenbeek se stala opravdu velkým cílem. Zaměřujeme se na tuto záležitost. Rozhodli jsme se ještě rozšířit náš postup na celou řadu dalších obcí sousedících s touto oblastí. Belgie se účastní také mezinárodního boje proti islámskému státu. Posíláme eh, tam eh, plavidla a vojenské složky a národní bezpečnostní eh, složky samozřejmě schromažďují veškeré síly pro zajištění bezpečnosti v zemi. Vážené dámy a pánové poslanci, teroristé chtějí mezi nás zasít, eh, nás chtějí rozdělit, rozštěpit. Samozřejmě v posledních dnech situace je velmi obtížná. Jakožto ministr vnitra Belgie, tak mi Eh, dovolte vzdá, vzdát hold všem bezpečnostním složkám a ozbrojeným složkám za jejich profesionální práci a za práci, kterou nadále odvádějí za eh, někdy nesmírně obtížných podmínek. To, če, čemu jsme byli nuceni čelit s těmi zahraničními bojovníky, jak se nazývají, eh, to pokrývá celou škálu problémů. Hovoříme zde o prevenci proti radikalizaci, o hovoříme o dohledu nad pohybem tady těchto zahraničních bojovníků. Hovoříme také o výměně informací mezi bezpečnostními a výzvědnými službami. Hovoříme o sankcích a o Eh, dohledu nad těmi bojovníky, kteří přijíždějí do Francie, o mechanismu financování, o ochraně občanů, hovoříme o eh, legislativě v oblasti obchodování se zbraněmi a o vynikající spolupráci s našimi partnery z dalších zemí. Všechny tyto řetězce musí efektivně fungovat, pokud chceme bojovat proti terorismu. Řešení problému, na které narážíme, samozřejmě nejsou vůbec jednoduchá a naopak vyžadují trvalé úsilí a adekvátní zdroje. Domnívám se a obávám se, že naše společnost bude muset být připravena jež, zaplatit ještě vyšší cenu za svou bezpečnost, než platí dnes. Také jsme, eh, bylo, bylo vyjádřeno spousta kritiky proti reakci Belgie, jak v, v belgických, tak v mezinárodních médiích, ale tlak na eh, bezpečnostní složky od šíření tohoto jevu Eh, se neustále zvyšuje. Samozřejmě asi by se daly zlepšit některé věci. Jak víte, v belgickém federálním parlamentu byl ustaven vyšetřovací výbor, který se bude zabývat všemi aspekty bruselských teroristických útoků. Mohu vás tedy ujistit, že také v Belgii se podíváme, pokusíme se uklidit si před vlastním Prahem a podívat se na mezery v našich eh, bezpečnostních strukturách, abychom případně je zlepšili tam, kde je to možné. A to radikálním způsobem. Pokud jde o Evropu a o to, co dnes víme o mezinárodních teroristických sítích, o pohybu těchto teroristů, tak se nyní prokázalo, že můžeme efektivně bojovat proti terorismu, když se semkneme a když budeme lépe spolupracovat nejméně na evropské úrovni. Závěry rady z 12. února 2005, jakožto reakce na pařížské atentáty z ledna 2015, je, jsou nadále uhelným kamenem veškerého boje Evropské unie proti terorismu. Tedy závěry. V těch závěrech se zdůrazňuje zejména, zmíním se o některých záležitostech, rychlé přijetí směrnice o PNR, posílení kontrol na vnějších hranicích EU, lepší e, výměna informací a lepší operativní spolupráce, zejména prostřednictvím Europolu a potom opatření pro boj proti teroristické propagandě šířené na internetu a rozvíjení pozitivního. No jak víte, v rámci Rady Belgie předsedá skupině, která se nazývá G11 a to jsou vlastně země, které jsou nejvíce zasaženy tady těmito zahraničními eh, teroristickými bojovníky, kteří jsou jeho součástí a snažíme se skutečně mílovými kroky postupovat ku předu v celé této oblasti. Chtěl bych se zmínit konkrétně o některých věcech. Nejprve vítám tu skutečnost, že po mnoha letech práce v Evropském parlamentu 14. dubna letošního roku byla konečně schválena směrnice o PNR a to rozhodující většinu. Všichni víme, že tato směrnice není všelékem, ale jsem přesvědčen, že její že umožní vybudovat jasný rámec, který umožní lépe schromažďovat, analyzovat údaje, srovnávat je s ostatními databázemi a tedy lépe identifikovat, jaké eh, tr- vlastně trasy mají tito zločinci a teroristé bude potře- Belgie bude plně využívat možnosti dané směrnicí. Máme v úmyslu také eh, uplatňovat tuto směrnici pro vnitroevropské lety. Pokud jde o kontroly na vnějších hranicích, to je další důležitý krok, který byl překonán. Eh, občané Evropské unie mohou od loňského roku být eh, cíleně kontrolováni na vnějších hranicích na základě určitých evropských eh, bezpečnostních ukazatelů. Ve světle teroristických útoků na radě JAI 25. února 2016 jsme se rozhodli, že půjdeme ještě dále a že zavedeme kontroly, které umožní systematicky se dívat na to, zda někdo nepředstavuje hrozbu pro mezinárodní bezpečnost. Samozřejmě je potřeba diskutovat v Evropském parlamentu ještě o dalších opatřeních a dokážu po, pochopit, že příští měsíc se váš výbor bude tímto zabývat. Osobně si myslím, že je naprosto nezbytné zavést tyto nové systémy před letními prázdninami tak, aby bylo možno je plně uplatňovat v terénu a to co možno nejrychleji. Odkládání, další spoždění v této oblasti vzhledem k závažnosti situace by se mi zdálo zcela neudůvodněné, ba dokonce ne, odpovědné. Dovolte mi zmínit se o výměně informací v rámci Evropské unie, protože zde je potřeba zvýšit laťku. Eh, na radě JAI minulý týden v Lucemburku ministr vnitra řekl, že se nadále nevyužívají dostatečně evropské eh, systémy, tak jako Europol nebo Schengenský informační systém, ale přesto jsme všichni tento týden, no minulý týden mohli konstatovat, že spolupráce s Centrem boji proti terorismu Europol je skutečně zásadní. Na začátku měsíce Belgie zorganizovala operativní schůzku s Europolem, kdy experti z členských států a z Interpolu Eh, se zabývali nebo odorganizovali semináře ohledně vyšetřování a mohli si také lépe vyměňovat informace. Belgie byla jeden z, z mála členských států, kteří neustále zdůrazňují význam lepší výměny informací a Belgie také poskytuje nejvíce informací Europolu již celá léta a situace v současné době nás tlačí ještě více posilovat tuto spolupráci po listopadových atentátech v Paříži z loňského roku jsme vyvodili eh, poučení z fungování šengenského informačního systému a z fungování eh, národních agentur Siren v oblasti boje proti zahraničním bojovníkům. Zdůraznili jsme některé konkrétní body, abychom zlepšili fungování SISu. A nejpr, nejpr, nej, teď, nyní tedy musíme dbát na to, aby to co nejrychleji a nejefektivněji bylo uplatněno v terénu. Ve vzdálenější budoucnosti musím zvýšit interoperabilitu konektivitu mezi jednotlivými databázemi a systémy, které existují v oblasti vnitra a bezpečnosti. Zde komise eh, zveřejnila velmi zajímavé sdělení na radě Čaj minulý týden. První debata se konala k této věci a myslím si, že tam zazněly některé velice zajímavé myšlenky, které by měly posílit synergie a zvýšit efektivitu toho systému a jeho interoperabilitu. A doufám, že se nám velmi brzy podaří dosáhnout konkrétnějších výsledků. V následujících týdnech se budou konat schůze expertů a v červnu na radě JAI nám bude předložen program abychom se zaměřili na to, jaké jsou různé modely možné interoperability, tak abychom mohli se rozhodnout a učinit eh, další eh, opatření, protože si myslím, že to je velice důležitá oblast. Několik slov o působení na internetu jednotka internetová v rámci Europolu již prokázala velmi dobrou práci. Také bych chtěl zdůraznit dobrou spolupráci internetových eh, operátorů. Čili všechny naše studie a šetření ukazují, že je zde velice důležité propojení mezi teroristy a internetem. Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi úřady, mezi bezpečnostními, spravodajskými službami, mezi hospodářskými subjekty je zásadní, pokud chceme efektivně bojovat proti terorismu. Já nehovořím pouze o propagandě, ale o využívání internetu pro vysílání vzkazu, counter narrative eh, poradenský tým pro strategickou komunikaci založený v roce 2015 si myslím, že eh, dokazuje to, co říkám. Je to projekt, který eh, Belgie je jedním z hnacích motorů s podporou Spojeného království a Evropské komise. Zavedli jsme síť expertů a poskytujeme konzultantské poradenské služby na míru všem členským státům EU, které chtějí rozvíjet iniciativy v oblasti komunikace. Nyní pracujeme na projektu posílené kontroly eh, internetové sítě se třetími zeměmi. Dámy a pánové poslanci, od závěru Rady z 12. února 2015 bylo odvedeno hodně práce, ale která samozřejmě zdaleka není na konci. Já jsem se zmínil pouze o některých velkých projektech a úkolech Evropské unie v boji proti terorismu, ale domnívám se, že toto jsou zásadní body, eh, na kterých se Belgie bude plně podílet, jak svými slovy, tak svými činy. Budeme pokračovat ruku v ruce abychom postupovali kopředu. Myslím si, že občané Evropské unie toto od nás očekávají a to odůvodněně. Děkuji. Minister, um... Děkujeme, pane ministře. Chtěl bych, aby zde proběhla výměna názorů a celá řada poslanců se přihlásilo do diskuse, ale teď nás ještě čeká tedy projev druhého pana ministra. Prosím. No děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Po útocích v Madridu, v Londýně a v Paříži se teroristé obrátili i na Brusel a udeřili v, ve vašem hlavním městě, ve hlavním městě Evropské unie. My jsme si zcela vědomi toho velkého rozměru. Došlo k útokům na letišti a v metru na stanici Malbec, což jsou místa, kde jsou často lidé, kteří působí v evropských institucích, kteří se často cestují těmito místy. Nicméně to, jsou pouze, to je pouze jeden aspekt těch útoků, k ním došlo minulý měsíc. Nesmíme zapomínat, že 32 lidí tam přišlo o život. Nesmíme si však eh, uvědomit, že se to týká vlastně ohrožení celé bruselské populace, všech obyvatelů Belgie. A já tady teď v následujících 15 měsících budu hovořit. A mm, pane předsedo, možná mi tedy eh, na to stačí méně času. Takže za prvé vyšetřování a předběžné závěry, které se týkají teroristických sítí. Od pařížských útoků k ním došlo v listopadu 2015. Veškeré policejní orgány a zpravodajské jednotky se soustředí právě na ty teroristické sítě, které stojí za těmi útoky. Vidím, že zde existuje ještě posílená spolupráce, která už předtím byla intenzivní a ta intenzita stále narůstá. Chtěl bych ještě při této příležitosti zdůraznit vynikající vztahy mezi francouzskými spravodajskými organizacemi a francouzskými soudními orgány. Jsou zde také smíšené vyšetřovací orgány mezi Francií a Belgií. Tyto týmy eh, pracovaly po těch pařížských útocích eh, ve dne v noci. Eh, ta soudní vyšetřování stále ještě probíhají, takže nemohu hovořit podrobně o to, tom vyšetřování ani nemohu ještě hovořit o tom, jak jsme se poučili, protože to se pak teprve eh, vyvine až z toho vyšetřování. Nicméně dovolte mi teď několik eh, závěrů. Hmm. Eh, Daesh ukázala, že má schopnost řídit vlastně tyto operace ze Sýrie, která je tisíce kilometrů od té cílové země. Ehm, Útoky v Paříži a útoky v březnu 22. března ukazují celou řadu stejných znaků. Nejenom k tomu, že tam byla řada jednotlivců, kteří byli zapojeni do přípravy i do výkonu těchto útoků. Další závěry. Řada teroristů z Francie i Belgie e, přišli do Evropy zřejmě s falešnými doklady. Mnoho pachatelů těchto útoků také měli zkušenosti ze syrských bojišť, kde také dochází k propojení s belgickými a s francouzskými džihadisty, eh, kteří často působili v těch jednotkách eh, francouzsky nebo vlámsky mluvících. Bruselské útoky byly také inspirovány francouzskými útoky. Soustředili se na ty tzv. měkké cíle a cílem bylo zabít co nejvíce obyčejných lidí za pomoci improvizovaných výbušných eh, zařízení. Teroristické buňky v Bruselu v minulých měsících připravovaly útoky i na jiných, měst, na jiných místech, ale tyto, eh, tato mm, příprava byla změněna tím, že byl eh, z zatčen Salah Abdeslam, takže oni se rozhodli pro plán B a rozhodli se použít eh, explozivní zařízení, která už měli k dispozici. Profil těch útočníků ukazuje velké rozdíly, nicméně jsou tam tři takové hlavní profily. Za prvé, jsou to lidé, kteří přímo ze školy odchází do Sýrie a vrací se mnohem více radikalizovaní než dříve. Pak tam jsou lidé, kteří, které vlastně vůbec neznáme, kteří um, mají různé identity, o kterých jsme nikdy neslyšeli. A také jsou zde ti, kteří přichází z belgických věznic a kteří zřejmě byli velice rychle zradikalizováni došlo k, materiál, e, vlastně k, z, k realizaci nebezpečí o kterém se hovořilo už od roku 2012, kdy jsme se upozorňovalo na nebezpečí zahraničních bojovníků. Snažili jsme se snížit eh, ten příliv, snažili jsme se monitorovat navrátilce a také um, stíhat a eh, věznit teroristy. Minulý měsíc se ale mm, ukázalo, že tedy mm, Britán, um, Brusel, Brusel dokázal rychle zareagovat. Nicméně Došlo také k určitým útokům na práci lidí, kteří pracovali. Samozřejmě neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ještě se k tomu vrátím, ale zároveň je také důležité zdůraznit, že byla zde jedno po druhém eh, učinila různá opatření na různých úrovních. Za prvé, nikdo nemůže říci, že Belgie opomíjela nebezpečí zahraničních bojovníků. Belgická ministerstva byla první, která na evropské úrovni upozorňovala na toto nebezpečí i u svých protěžků. Belgie také byla mezi prvními zeměmi, která provedla takové jasné hodnocení a také měla statistiky o belgických eh, zahraničních bojovnících a volala také o rychlé, po rychlé výměně informací na evropské úrovni, která by bojovala proti tomuto novému trendu. Ještě bych chtěl také při, um, donést, eh, nebo přine, při, při, ještě dodat pár podrobností k tomu, co říkal pan Jambon. Za prvé, vyšetřovatele přinesli konkrétní výsledky, které eh, odporují tomu, co se objevovalo v tisku. Mohu vám dát počet lidí, kteří byli kvůli terorismu odsouzení. Bylo to 7 až 8 lidí ročně, což je poměrně eh, vysoké číslo v porovnání s ostatními zeměmi. V roce 2014 ale to, ten počet už byl 52 a v roce 2015 už to bylo 115. 115 lidí v té době byli eh, s eh, belgickými soudy eh, odsouzeni za teroristické činy, takže to číslo je opravdu mimořádné. Když si vezmete v úvahu velikost belgického obyvatelstva, tak vidíte, jakou velkou prioritu přikládáme vyšetřování terorismu a ze strany policie i příslušných vyšetřovacích orgánů Belgie. Zároveň došlo k celé řadě změn v legislativě. Došlo k Um, k prodloužení um, um, různých období, také možnost provádět prohlídky i v noci, také i posílení finančních spravodajských jednotek, eh, široká reforma zvláštních vyšetřovacích technik pro soudní vyšetřování, také výrazné rozšíření eh, palety eh, trestných činů, také které zachází mnohem dále než nová směrnice, také nové pravidla, která mají odrazovat Eh, také jsme brali v úvahu i rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora a také tam třeba i to rozhodnutí, o které, se, které má bojovat proti těm anonymním předplaceným kartám. Také chci říct, že některá ta rozhodnutí už jsou v eh, aktivní, nebo jsou teď, kon, teď se připravují. Také je zde speciální akční plán proti deradikalizaci a proti radikalizaci ve věznicích. Týká se pracovníků ve věznicích, také se týká i nového nového útvaru, který se má eh, týkat vězňů, eh, kteří jsou ohroženi radikalizací ve věznicích nebo kteří představují riziko. Také bych chtěl ještě zdůraznit eh, spolupráci s pravodajských orgánů Belgie. A nakonec bych ještě chtěl odkázat na veškerá opatření, která byla učiněna na federální úrovni, týkají se i vzdělávání, Eh, dobrých životních podmínek, zaměstnávání a dalších. To vlastně pak to jsou věci, které už nejsou eh, v kompetenci federálních ministrů, ale i tam došlo k opatřením. Já na tom trvám, protože nechci, aby se váš výbor myslel, že se soustředíme na spravedlnost a eh, že Belgie se mm, vlastně nesnaží reagovat i na ty širší rozměry radikalismu. Belgie také velice silně hovoří o tom, že zde musí být eh, už vlastně, že už od roku 2013 je zde velká um, akce proti zahraničním bojovníkům. Je zde také například eh, návrh nové směrnice o eh, teroristech, také výměna informací, týká se to také snahy o deradikalizaci ve věznicích, anebo také o práci s lidmi, kteří byli obviněni s terorismem. Pak je zde také nová e, síť, která má vyměňovat, vlastně ta síť ECRIS, která má, má být rozšířena i na, tu, na ty třetí země. A pak je zde také nová legislativa, která se týká střelných zbraní v Evropské unii. Toto všechno je důležité, ale podle mě je prioritou v boji s terorismem schromažďování důkazů, které pak mohou být základem pro soudní jednání když chceme bojovat proti terorismu, tak stále více eh, eh, musíme vycházet z takzvaných elektronických důkazů, takže dnes a také je to důležité, abychom dokázali předcházet eh, dalším útokům. Také je spolupráce s národním telefonním operátorem Proximus teroristé používají WhatsApp, Twitter, Facebook a další, aby spolu komunikovali. Obecně řečeno eh, je důležitá spolupráce s operátory, ale zatím ještě vůbec není optimální a právě určité věci jsou vlastně určitým eh, problémem. Nechci hovořit o masovém sledování, ale o cíleném sledování některých eh, lidí na základě soudního rozhodnutí. Žádná Evropská unie nedokáže tyto problémy řešit sama. Evropská unie zde musí aktivně vystoupit a musí koordinovat vnitrostátní úsilí, musí také hovořit s poskytovateli telekomunikačních Eh, služeb a také se zeměmi, kde sídlí. Zároveň musíme eh, dodržovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů, ale potřebujeme zde celoevropský přístup. Já bych chtěla ještě rovněž poděkovat za práci lucemburského a nizozemského předsednictví, které také podporovala komise, kterou odvedli v této věci. Zároveň se říci, že jak v oblasti vnitra i spravedlnosti se také bude soustředit na to, aby se zlepšila spolupráce s Tureckem, jako je třeba v oblasti vydávání lidí. A ještě co se týče evropské spolupráce, chci říci, že trvám na tom, že zde musí být dobrá spolupráce mezi spravodajskými službami, která vlastně už je nad rámec eh, spolupráce s zeměmi, s zemí členské eh, Evropské unie, ale je to vlastně um, to je důležité pro, je to vlastně odpovědností ministrů vnitra. Co je zde ještě důležité? Spravodajské ehm, útvary na Evropské unii také mají e, společnou aktivitu, také zde máme nové nástroje, které vlastně vůbec jsme neznali před pár lety a jsem velice rád, že se zde k tomu staví všichni spíše pozitivně, i když je jasné, že Eh, ta mm, spolupráce už teď je velice intenzivní. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, eh, tato hrozba terorismu ještě společně s hrozbou migrace eh, mění Evropskou unii. Snaha, je zde určitá snaha vrátit se k těm národním ehm, politikám. Také se tím posiluje extremismus, xenofobie. Je to takový velice nebezpečný začarovaný kruh. Jedna z takových projevů této tendence je také, byla také právě kritika namířená na Belgii. Málo která země byla tak silně napadána mezinárodním tiskem. Chtěl bych vám ještě eh, třeba připomenout, že 24. května došlo k útoku v židovském muzeu v Belgii. Belgie také eh, zdůrazňovala, že ti mm, lidé nebyli belgičané, ani se nedostali do Schengenu přes belgické hranice. My jsme nikoho nechtěli obvinovat po těch útocích, ale chtěli jsme se soustředit na reakci. Týden po pařížských útocích eh, na, jsme naopak byli eh, chváleni k tomu, že vlastně jsme zabránili velkému útoku ve Vervě, kde byly také za, zabiti dva um, agresoři. Také jsme se účastnili vyšetřování a úzce jsme spolupracovali s francouzi v rámci smíšených vyšetřovacích týmů. Toto bezbřehé úsilí všech vyšetřovatelů, belgických vyšetřovatelů, také vedlo k eh, roz, rozprášení teroristické buňky, která tedy zřejmě měla na svědomí ten bezprecedentní útok 22. března. Chtěl bych vás ujistit, že s velkým zaujetím chceme vyšetřit všechno, k čemu došlo. Vydali jsme se cestou transparentnosti. Máme zde také nový vyšetřovací parlamentní výbor, který bude zkoumat fungování a odpovědnost jednotlivých aktérů na všech úrovních. Také budeme přeskoumávat všechny procesy a formulovat nová doporučení, jak zlepšit situaci tam, kde to bude považováno za nutné. Dále budeme i nadále spolupracovat s evropskými orgány Ehm, a i nadále zůstaneme v té přední bojové linii evropských zemí. Budeme bojovat s terorismem, ale zároveň budeme také chránit společnou, pardon, bezpečnost evropských orgánů a jejich pracovníků. Chceme i spolupracovat s dalšími členskými zeměmi na operační úrovni a při této příležitosti bych ještě jednou chtěl poděkovat všem, kteří nám v tom pomáhali a pomáhají, ve vš, zejména tedy v, tě, v těch vyšetřováních eh, po pařížských a potom i v těch bruselských atentátech. Chci vás ještě ujistit, že zde zbývá mnoho práce, aby se zlepšila spolupráce a výměna informací. Evropská solidarita a společný boj s terorismem nejsou pouze prázdnými slovy. Musí se to stát každodenní realitou práce policie, eh, donucovacích orgánů, vyšetřovatelů. Dámy a pánové, jste Velice dobře víte, že Belgie je zvyklá na to, že ji ostatní kritizují a víte, že i my sami jsme k sobě sebekritičtí, ale zároveň, prosím, eh, určitě víte, že belgická vláda věří, že naše budoucnost spočívá v hesle více Evropy, nikoli méně Evropy. Neexistuje žádná cesta zpět. Více než kdy jindy se musíme společně vydat cestou vpřed k cestě k tomu více Evropy abychom bojovali k těm eh, barbarským, abychom bojovali proti těm barbarským um, nemocem, kterým je terorismus. Děkuji. Straight to the members for the exchange of views. I'm going to take one member per political. Tak, eh, dámy a pánové, tak eh, teď bude debata. A nejdříve tedy vezmeme vždycky jednoho zástupce každé politické skupiny a potom dalším kole ostatní. A prosím, dodržujte čas buďte disciplinovaní, pokud je to možné. A začne pan Bonis EPP. Děkuji vám, e, pane vicepremiére, pane ministře, pane předsedo. Já bych především chtěl začít e, vyslovením upřímné soustrasti. E, mnozí z nás byli osobně dotčeni událostmi v Bruselu. Myslím, že není čas na to, abychom se navzájem obvinovali. Je eh, čas, abychom přemýšleli o budoucnosti a jednali společně. Je třeba zajistit bezpečnost a myslím si, že klíčová odpověď zní prevence. Nejdůležitější je účinné a efektivní eh, sdílení informací Eh, mezi eh, spravedlností a mezi vnitrem. My totiž máme Evropu, která je schopná dokázat daleko víc, pokud má k dispozici ty správné informace a dostane je včas. Jedna věc je sdílení informací, eh, druhá věc je jejich zpracování a poté se navzájem informovat o výsledcích. Máme nyní schválenou směrnici o e, seznamech pasažérů v letecké dopravě a teď čekáme na další e, směrnici o terorismu. Budeme zde žádat více nástrojů e, v té preventivní oblasti a jejich rychlé zavádění. K cizím bojovníkům je třeba přistupovat koordinovaně a ta směrnice musí být eh, platná a funkční co nejdříve. Nezapomínáme také na výzvu a radikalizace zejména mezi eh, mladými. Je třeba bojovat eh, ve veřejném prostoru proti terorismu. Je třeba vysvětlovat co to terorismus jen přijít s alternativním pohledem, než eh, jaký je nyní v oběhu. To znamená, že jsou to eh, velice urgentní záležitosti a jejich ještě mnoho, mnohem více. Ale teď bych se zeptal eh, z praktického hlediska, co myslíte, že je potřebné a kde jste identifikovali slabiny, zejména Eh, v oblasti sdílení informací, zejména ve městě Bruselu mezi různými policejními útvary a tak dále. Jaké kroky jste přijali ke zlepšení bezpečnosti na eh, záventemském letišti a ve městě? Jak eh, chcete tedy řešit všechny tyto potřeby, o kterých jste hovořili? Děkuji nyní za SAD, pan Baje. Děkuji, pane předsedo, vážení paní ministři. Jsem velmi rád, že jste přišli mezi nás, protože samozřejmě držíte v rukou velkou část toho klíče, který nám umožňuje předejít budoucím případným teroristickým útokům. Já bych se chtěla zeptat na to, co se mi zdá nejslabší článek, a to je výměna informací mezi členskými státy. Já jsem velmi znepokojen poslední zprávou antiteroristického koordinátora, který říká, že od roku 2006 jsou tam nalezeny poměrné slabiny a že více než 5000 Evropanů jsou tím dotčeny, takže jsou tam ti bojovníci, kteří nám zde jaksi putují, neidentifikovaní a pouze pět členských států dobře poskytuje ty informace. Takže samozřejmě rada chce zlepšit tuto výměnu, ale chtěl bych konkrétně vidět, jak to bude probíhat. A to už celé měsíce se zde říká, že se musí zlepšit výměna informací, takže co jste jestli jste schopni předkládat parlamentu a veřejnosti nějakou pravidelnou kontrolní tabulku, abychom dokázali eh, podívat na to, zda skutečně byly učiněny a jaké pokroky. Druhá otázka se týká skutečné role Europolu kdyby členské státy měly předávat všechny nezbytné informace, bude to Belgie dělat nebo ne, a co zavedete k tomu, abyste dotlačili ostatní země, aby tak také činili. Třetí otázka se týká nového centra boje proti terorismu, které vzniklo před několika týdny a všechny členské státy by měly vyslat experty. Takže chtěl bych se zeptat, zda se to už stalo, nebo některé státy ještě nevyslali. Čtvrtá otázka, chtěl bych se zeptat, zda všechny členské státy jsou nyní konečně napojeny na eh, systém Europolu. To se mi zdá tedy velmi důležité. A co se týká těch tří tisíc zahraničních bojovníků, kteří jsou v databázi Europolu. Jsme si tedy alespoň jistí, že jejich totožnost je už zapracována do databáze SIS. A skončil bych otázkou ohledně PNR. Směrnici jsme odhlasovali minulý týden. Uh, neodhlasovali jsme o povinnou výměnu informací, tak jak to navrhovala rada, parlament byl proti, takže je to globální, nebude to úplně globální evropský PNR, ale 28 těchto rejstříků budou tam tedy obrov, bude tam obrovské množství údajů o evropských občanech a před, v, Evro, v Belgii to chcete rozšířit i na námořní dopravu. Co tedy, jak tedy dotlačíte radu k tomu, aby se ty informace skutečně vyměňovaly, abychom všichni v Evropě věděli, že i když není automatická výměna informací, tak ty databáze, které doposud vznikly, nejsou až tak užitečné. Děkuji. For the ECR, Mr. Lunes. Za ECR, pan Lunes. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu ministru Jambonovi, eh, že mezi nás dnes zavítal a informoval nás také o přijatých opatřeních. My bychom rádi eh, eh, měli jistotu, že všechna tato opatření budou také dodržována v praxi. My jako Evropský parlament bychom neradi přišli o podporu, kdyby vznikla, vznikl dojem, že jednáme pouze, te, pouze proto, že se ty útoky odehrály tak blízko naším kanceláři. Eh, tady se děje něco, čeho jsme si dříve nebyli vědomi a nyní eh, si uvědomujeme, že tady jsou rizika a eh, jsou brána vážně. Myslím, že je dobře, že pracujete jak na domácí frontě, tak na té evropské a eh, opatření na národní úrovni se mohou stát příkladem k následování pro další země. Třeba vojáci patrolující kolem parlamentu. To je dobrý příklad pro jiné země. Také jste hovořil o tom, jak je důležité, aby opatření byla praktická. Eh, také bylo řečeno, že eh, evropský ekvivalent FPI v podstatě to není relevantní vzhledem k současnému znění evropských smluv Eh, no, eh, to jste řekl dobře. Měl bych dvě otázky o národní a evropské úrovni. Čili na národní úrovni je jasné, že vaše vláda skutečně hodně věcí mění a soustředuje se zejména na Brusel. My bychom byli rádi, eh, kdybyste o tom mohl říct něco více. Eh, hovořil jste o 11 zemích, které eh, spolupracují více eh, v bezpečnostní spolupráci a vy jste se postavili do čela tohoto mezinárodní úsilí. Také bychom byli rádi, kdybyste nám k tomu něco řekli navíc. No a PNR, tedy seznamí pasažérů, ale třeba také vysokorychlostní vlaky, děje se tam něco? Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl poděkovat eh, ministru vnitra panu Jambonovi a ministru spravedlnosti za to, že přišli mezi nás a vidím, že je to poprvé, kdy po nějakém atentátu přišli ministři vlastně složit účty nebo vyložit situaci Evropskému parlamentu. Myslím si, že je to nutné a odvážné vzhledem k tomu, co zažívají naše země v té v současné době v podstatě je naše země nyní považována téměř za jediný zdroj terorismu na evropské úrovni. Jsou zde dvě, dva aspekty, o kterých bych se chtěl zmínit. První se týká odpovědnosti belgických úřadů. Zmínili jste se o mnoha opatřeních a vyšetřovací výbor nám to objasní, protože Viděli jsme, že tam byly určité slabiny v belgickém systému. Byl tam třetí stupeň eh, policie, vojáci byli v ulicích a všechno, co se nám podařilo, ale až se nám podařilo až po, po pařížských a bruselských útocích. Měli jsme pocit, že ty věci nepostupovaly tak rychle, jak by měly a že parlamentní vyšetřovací komise by měla do tohoto vnést světlo. A co se týká konkrétní evropské odpovědnosti, hodně jste oba zdůrazňovali výměnu informací na evropské úrovni, což je skutečně zásadní oblast. Hodně diskutujeme v současné době o společné definici těch eh, teroristických bojovníků. Nemáme vlastně společnou definici, tak abychom mohli sladit eh, toto mezi jednotlivými členskými státy a výměnu informací. Někde někdo zde před chvílí řekl, co se týká PNR, odmítli jsme systematickou výměnu informací mezi členskými státy. Souhlasíte s tím, vážení páni ministři? alespoň proto, aby v PNR, až budou ty rejstříky operativní, aby vlastně ti zahraniční bojovníci byli systematicky předmětem výměny informací mezi všemi rejstříky PNR všech členských států. Zatím tomu tak není, takže se vás táží, zda jste pro takovýto systém. Za druhé, ve stejném duchu hodně apelujete na systematickou spolupráci. Mohu se vás tedy zeptat, zda byste nám mohli dát nějakou záruku, že v současné době 100% těch zahraničních bojovníků na belgickém území byli už eh, zapracováni do toho SIS, do toho rejstříku, protože to je důležité, zda tedy 100% těch, kteří jsou identifikováni v naší zemi, jsou opravdu A poslední otázka, pane předsedo, co se týká Europolu. Otázka tedy zní, zda na základě té protiteroristické jednotky. Můžete nám dokázat eh, nebo vysvětlit vaši spolupráci s touto jednotkou nebo buňkou, zda existuje a v jaké formě? Děkuji. Thank you for the EFDD. Děkuji Laura Ferrari za EFDD. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat eh, panu ministrům, kteří mezi nás zavítali a pronesli řeči a já děkuji za eh, veškerou práci, která již byla odvedena v boji proti terorismu. Ale eh, přesto je tady ještě další věc, eh, která se mě týká a ráda bych slyšela od vás odpověď. Mám velmi jednoduchou otázku. Co tam selhalo vlastně? My jsme hovořili o tom, co se potom dělo po útocích, ale není mi jasná ta, to, co tomu předcházelo. Čili co se v prevenci už udělalo a co z toho nefungovalo. To je skutečně důležité vědět v souvislosti s těmito fakty. Já bych řekla, že všude v Evropě eh, byla situace taková, že prostě jsme na něco takového nebyli připraveni a eh, už vůbec ne tedy uprostřed Evropy. Navzdory útokům v Londýně, Paříži, Madridu navzdory tomu, že Abdeslam byl pár dní předtím zajištěn. Přesto vlivem různých eh, informačních úniků je třeba eh, si dělat poněkud starosti v té oblasti spolupráce. Tady je určitý lík nebo určité místo, kudy mohou informace unikat. A tím se dostávám té hlavní otázce, takže co vlastně nefungovalo. My v této oblasti máme už řadu zkušeností a přesto nastávají další a další útoky. A možná ještě další uh, praktický aspekt. Já musím říct, že v to úterý, kdy se to stalo, jsem Eh, nasedla do auta a prostě utekla. Měla jsem strach, nebyla jsem si jistá tím, co bude, protože eh, bylo tady řečeno, necestujte, zůstaňte doma, tak já jsem z toho utekla. A eh, při přechodu hranice, tak v podstatě jenom pár hodin po tom útoku, v podstatě ani symbolická kontrola na hranicích nebyla. A tak mě napadlo, tak jako co, co se to vlastně dělá. Tak já jsem si prostě jako nasedla do auta, vydala jsem se na cestu, jedu z Belgie. Tak já nevím, třeba to ti teroristi udělali stejně, když nikdo nekontroluje. Pár hodin po těch útocích, žádná kontrola. Pak jste tedy e, hovořili o seznamech cestujících eh, v letadlech. Čili ano, větší interoperabilita mezi různými databankami. Výborně. My tedy máme eh, databank, databanku SIS, pak máme další databanku vydávání víz, takže Europol, Eurojust, eh, jedna databanka vedle druhé. Pak máme ještě dalšího evropského koordinátora, Mm, pro boj proti terorismu, eh, také pro spolupráci s Radou Evropy. Máme tady tucty eh, institucí a pokaždé se něco stane, tak zjišťujeme, že se nevyměňují informace, nezdílí se informace, není tady žádná interoperabilita. Takže co tady chcete konkrétně udělat? Ja, dank u, eh, voorzitter. Ja, het begrijpt mij een beetje het gevoel van een... Uh paní eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Já tady mám takový pocit, že eh, se tady opakuje to, co vždycky. V podstatě všechny ty řeči, které se tady, tady slycháme po každém, po každém útoku, všechny ty s odpuštěním keci tady slyšíme zase a zase. Já to, to tady vypadá, jako kdybychom měli strach pohlédnout pravdě do očí. Je to konec konců, co je to, eh, jsou to následky islamistické eh, ideologie, máme otevřené hranice, čili import eh, funguje. Tady de facto na, na hranicích nejsou žádné překážky v pohybu a tak dále. Čili já se opravdu musím ptát, poučila se nějak Belgie z toho, co se stalo? Tady, eh, já nevím, Abdeslám se tady prostě několik měsíců v Molembeku skrýval v muslimské komunitě. Jak je možné, že prostě ho tady nikdo nevypátral? Takže tady skutečně eh, Eh, to souvisí s islámem. Ano, a není tedy eh, jednotliví poslanci, tedy ne za politické skupiny, a nyní pan Michel. Děkuji, pane předsedo, páni ministři. Nejprve bych chtěl říci, že si myslím, že bych vám chtěl poděkovat, nebo vítáme vaši přítomnost zde. Také francouzští ministři vlastně v, po fran, francouzských uh, atentátech v Paříži se vyjádřili. Takže já si myslím, že eh, evropské instituce jsou v Bruselu. Doufám, že to není jen proto, že jste přišli. Takže Dobře, doufám, že budeme mít také možnost položit otázku i jiným ministrům než belgickým. Nicméně samozřejmě vítám to, že jste mezi nás přišli. Myslím si, že je to dobrá iniciativa. Je to trošku škoda, že to děláme tak rychle, protože vyšetřovací výbor bude pracovat v Belgii, který by mohl možná objasnit naše informace a poskytnout nám určité přesnější záležitosti, které vy v této fázi samozřejmě nám nemůžete ještě sdělit, protože ten vyšetřovací výbor ještě zcela ani nezačal svou práci. No, trošku už začal, ale ještě neposkytl nějaká vysvětlení nebo doporučení. Uh, já jsem velmi rád, že jsem zde slyšel že za prvé, že PNR byl tedy odhlasován po nesmírně dlouhém období a myslím si, že to přece jen poskytne určitý doplňující prostředek nebo efektivnější našim spravodajským službám. Mohu říci, že jsem poměrně radikálně pro jediný evropský PNR a ne pro spropojení 28, protože automatická výměna informací by byla odůvodněná samozřejmě za podmínky, podmínky, že by to byl efektivní nástroj a že by ta práce se soustředila na ta kritéria související s podezřením. A zde, pane Jambone, nemyslíte si, že by bylo naléhavé alespoň, abyste se dohodli, aby se evropské země dohodly, které se budou účastnit té práce na kr- společných kritériích a parametrech, aby se identifikovaly právě tyto podezřelé situace. Domnívám se, že toto je nesmírně důležité. Pane ministře Gensi, jedna velmi rychlá otázka. Vy jste vyjádřil vůli bojovat proti radikalizaci, zejména tedy samozřejmě nespojovat hm, ty věci. Já jsem zde právě za sebou slyšel tady toto velmi nebezpečné spojování, nesmírně nespravedlivé a rizikové, které je v rozporu s evropskými hodnotami a vítám vaši mobilizaci, co se týká boje proti radikalizaci. Hovořil se, se zde o určitém evropském islámu. Já mohu říci, že každé náboženství, které se odchyluje nebo ohrožuje právní stát, je pro mě nebezpečné. Není to jen islám. Všech všechno to, co jsou duchovní síly, které se odchylují nebo jsou proti právnímu státu, tak to se samotné své definice se musí odmítnout. A Pane Genci, byl bych rád, kdybyste trošku mohl popovídat ještě o té vaší politice, do které jste se velice zapojili, protože by bylo zajímavé, kdybyste nám tady tento boj proti radikalizaci také více vysvětlil. Děkuji. Kolegové, eh, prosím, eh, dodržujte eh, čas, abychom z nás jedna, dvě minuty, aby pan Jan mohl ještě odpovědět. Paní Zipel. Děkuji, pane předsedo. Začala bych tím, že chci poděkovat panu ministrům, že nás přišli informovat. A já musím říct, že při všem té nejistotě, já jsem eh, reagovala jinak na eh, tyto útoky. Já jsem neodjela 22. domu. Já jsem tady eh, vědomně zůstala, protože eh, vím, že Bruselané prostě se nemohli sebrat a odjet a já jsem tady chtěl skutečně eh, také vidět, jak se s tím Bruselané vyrovnávají a tak nějak něco podobného jsem udělala už před Vánoci, když tady budou taky. A já skutečně eh, jsem viděla, že Bruslané se prostě schromažďují na veřejnosti a eh, že chtějí své město získat zpátky a pro mě to bylo skutečně pozoruhodné, pozoruhodná reakce a aniž bych to teď eh, hovořila, říká něco proti vám, ale mnozí politici se domnívají, že prostě v rámci reakce na takovéto taková to, takovéto hrozby je třeba eh, s tou správnou, aby tou správnou odpovědí byla eh, restrikce a restrikce a restrikce, eh, čili skutečně ta bezpečnostní opatření je třeba také nazírat s určitým, řekněme, odstupem. Absolutní bezpečnost tady nebude nikdy. Musíme prostě počítat s tím, že pokud jdou teroristi, tak také Eh, u nás, eh, nejenom v Belgii, ale všude jinde, to nebezpečí a, bude, a nějak se bude reagovat. A já musím říct, že eh, ta kritika na Belgii, tak ta, ta by se mohla klidně vztahovat na mnoho jiných států, ale nevztahuje se, poněvadž tam se zrovna nic nestalo. Pokud se týče bezpečnostní politiky, když se podíváte, jak vypadal teror v minulosti, jak vypadá dnes, tak eh, musíme eh, konstatovat, že vždy existovaly určité rámcové podmínky sociální a politické, které jsou příznivě pro terorismus a že vývoj tohoto terorismu má také co dočinění s různými a změněnými rámcovými podmínkami. No a o tom jsem moc neslyšel. Eh, pan Jambon hovořil o 400 milionech eur, které se dávají k dispozici a mě by skutečně zajímalo, eh, jak budou rozděleny. Kolik skutečně půjde na další restriktivní opatření, jako je sběr dat, sledování a tak dále, a kolik prostředků půjde skutečně na deradikalizaci a prevenci. Prevence je totiž velmi důležitá část, protože jinak eh, se opravdu tady budou rekrutovat další a další. A poslední věta. Chci podpořit to, co řekl pan eh, Michel sběr dat není na nic, pokud každý členský e, stát a každý úřad e, si to dělá po svém, podle svých kritérií a potom mají také různé výsledky a potom tedy e, i taková výměna, výměna takových dat není k ničemu, poněvadž ty výsledky nejsou kompatibilní pan předseda, eh, skutečně musíme zřeknout, jinak nebudeme mít čas na eh, eh, odpověď ministru. Máme ještě poslední tři řečníky, já bych prosil, pokud byste to zvládli za minutku. Paní Vesela. Děkuji, pane předsedo. Já se vzdám svého řečnického času ve prospěch kolegů. Pan Beli. Maximálně dvě minuty. Ano, děkuji. Děkuji a vítám také oba dva ministry. Zazněla tady řada různých otázek, jako třeba bylo to eh, nevyhnutelné, nebo co, co jsme měli udělat. No, eh, nevím, někteří tady eh, naznačují, že jsme snad měli zavřít hranice, to by bylo naprosté šílenství. Čili já myslím, že ty odpovědi eh, musí eh, vypadat jinak, to musí být tedy prevence a výměna informací. Eh, pokud se týče toho, co řekla paní Sipo, tak to souhlasím stoprocentně. Stoprocentní bezpečnost není, ale lze udělat mnoho proto, aby se toto neopakovalo skutečně pokud se týče výměny dat, eh, opravdu ideálem by bylo něco jako evropské FBI, ovšem dosáhnout toho nebude jednoduché. Každopádně je třeba sázet na ty členské země, eh, které eh, chtějí přispět, chtějí být u toho. Tady se hovořilo o takovou nějaké koalici Eh, ochotných a ti by skutečně to měli tlačit před. A já se ptám panu ministru, jestli eh, jsou ochotní ujmout se iniciativy například ve spolupráci s francouzskou vládou a dalšími, eh, už je jich nějakých pět, šest, jim by mohlo vzniknout jakési jádro Evropské spravodajské služby. Možná, že celé 28 by to hned z počátku nemuselo fungovat, ale těch 5, 6 proč ne? Takže byli byste pro něco takového? Děkuji, paní Weidmans. Děkuji. Eh, já bych chtěl poděkovat také oběma belgickým kolegům. Oba jste to už řekli, boj proti teroru eh, buď bude bojem evropským, nebo bude bojem neúspěšným. Čili opatření, která přijala belgická vláda, jsou samozřejmě užitečná, ale je třeba eh, se bavit taky o evropských řešeních. Možná eh, by to chtě, mohlo být konkuren, tedy eh, konkrétnější. My jako ALDE, eh, my tady všichni už jsme několikrát zopakovali, že Evropská FBI, že to by skutečně mělo být a možná bychom měli eh, využít této eh, v úvodzkách příhodné chvíle tady k tomu. Ano. To by potom bylo jasné, prostě rozdělení úkolů a tak dále. No. Ale skutečně je třeba, aby Eh, také další země byly u toho. Ano, a já tady jsem slyšela kolegyni, která eh, říkala, jak tady z Bruselu eh, v podstatě prchala toho 22. Ale a také jsme potom slyšeli ve Štrasburku, že Eh, tedy konečně bychom se měli přestěhovat do Štrasburku a nechat eh, Brusel Bruselem. Eh, čili já myslím, že spíš my liberálové a doufám, že i další budou bojovat za to, aby Brusel byl opět bezpečným hlavním městem Evropy. Děkuji všem kolegům velice, za velice konstruktivní přístup a nyní dávám slovo opět oběma ministrům. Nejprve pan Jambon. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, děkuji za všechny dotazy. Myslím si, že všechny byly konkrétní a všechny byly na místě. A pak zde také zazněly i názory, které sdílíme a věci, kde musíme pracovat společně. Zaznělo mnoho dotazů o sdílení údajů a také o PNR, takže na to nejprve odpovím a pak se ještě vrátím k některým jednotlivým dotazům. Takže co se týče sdílení údajů, Musím říci, že jste se nebo když jste se ptali na to, jak je to s jednotlivými zeměmi na radě SVV, jsme se rozhodli minulý týden, že pan Dekerkov každý měsíc bude informovat o situaci. Zatím máme informace pouze, které se týkají naše, naší země a pak určité globální informace. My nechceme jaksi zostuzovat jednotlivé země, ukazovat na ně prstem, ale chceme spíše eh, ty země povzbudit k tomu, aby i ty země, které nedodávají informace, aby je dodávaly. To znamená, bude tam tedy sdílení na úrovni ministrů, mělo by to být tedy od června tento systém takže teď zatím vám nemohu říci, jaká, jaké země dodávají informace Europolu a jaké země nedodávají. Nicméně tedy od toho června e, se ten systém bude používat. Také mohu říci, že když hovoříme o poskytování informací Europolu, tak Belgie je po Francii a Nizozemská na třetím místě. Takže musím říci, že my opravdu děláme vše, co můžeme, vše, co se po nás žádá. Další bod. Celkově jsme um, informovali o 611 zahraničních bojovnicích. Byli to lidé, kteří odešli do Sýrie, vrátili se, ehm, nebo máme informace i o lidech, kteří tam zemřeli, anebo také máme i informace o lidech, kteří se chystají vycestovat. Takže všechny tyto informace, které máme k dispozici, jsme také poskytli. Také jsou to informace i o těch, kteří provádí nábor a o těch, kteří financují tento systém. Takže všechny tyto informace, které máme v souvislosti s, finan- se zahraničními bojovníky, s financujícími sítěmi a s těmi náboráři, tak všechny tyto informace jsme předali těm ústředním bodům Europolu. Čili, eh, jak říkám, Belgie opravdu vůči Europolu v příznivě tedy působí a spolupracujeme. Dále smíšené vyšetřovací týmy. Existuje šest členských států, které poskytlo Europolu odborníky a pak ještě dva další to plánují. To znamená, celkem je zde osm členských zemí, včetně Belgie. Belgie je mezi těmi šesti zeměmi, která již eh, vyslala odborníka do toho společného eh, styčného týmu. Další dotazy se týkaly jména evidence cestujících, takzvané PNR, a zda bychom chtěli, aby se to vlastně, mm, jak se promítlo i do té sítě o zahraničních bojovnicích. Myslím si, že kdyby byla jediná um, databáze PNR pro celou Evropu, někdy je to jiné v teorii a praxi. Já bych byl pro, a, aby Nizozemsko iniciovalo spojení členských států abyste byl vlastně takový PNR systém společný pro několik zemí. Nizozemsko už eh, zahájilo tuto iniciativu, bylo by to dobré, protože pak by to vlastně bylo jednodušší v té další fázi, případně z toho učinit jednotný systém. Čili my jsme pro tuto nizozemskou iniciativu a také se k ní připojíme. Já jsem také i pro eh, sdílení informací a o sestavování černých listin, které se týkají zahraničních bojovníků, které by se pak, eh, tyto informace, které by se získávaly z těch jednotlivých eh, systémů PNR. Další dotazy se týkaly možnosti rozšířit systém PNR i na mezinárodní vlaky z té, z té vzdušné dopravy. My plánujeme projekt, aby to se zabývalo všemi druhy dopravy, nikoli pouze té let, tou leteckou dopravou, ale aby tam spadaly i mezinárodní vlaky, ale i lodní doprava, mm, i autobusová doprava, protože po Evropě také jezdí mnoho dálkových autobusů, nebo do Evropy také jezdí autobusy. A pokud tedy eh, budeme bedlivě sledovat leteckou dopravu, tak eh, ti zločinci si najdou zase jiné dopravní prostředky, čili je důležité, abychom pokryli co největší oblast. Myslím si, že to byly dotazy, které se týkaly sdílení údajů a PNR a teď se budu věnovat dalším dotazům poslanec nebo poslankyně za EPP se ptali na to, zda můžeme identifikovat jedno, eh, nedostatky, které byly v naší práci. Já myslím si, že upřímně mohu říci, že se jedná o určitý belgický politický problém. Není příliš lehké to vyřešit. Podle mého názoru by bylo lepší, kdyby zde byla jediná policie v Belgii, ale není problém, že, že byste ne, nemluvili spolu jaksi ty jednotky. Jestli tedy bruselská policie, pak je tam určitě těch šest zón, také existuje výměna informací. Není tam problém v té operativní spolupráci a e, nejsem si e, jist, že by vlastně stačilo, kdyby zde byla nějaká jediná policie pro celou zónu. že se to týkalo tedy zóny Malbec a Zaventem. Pak jste se mě ptali e, zabezpečení letiště. Zatím je to tak, že tam jsou velice přísná bezpečnostní opatření v takovém parametru, který podle mého názoru je příliš velký ale tam byla otázka buď zavést tato opatření, anebo to letiště nechat zavřené, takže si myslím, že toto je lepší řešení. Čili teď, když eh, letiště přechází, nebo až, až eh, to letiště přejde do eh, plného provozu, tak se pak ten parametr bude muset zmenšit, protože to z dlouhodobého hlediska není udržitelný tento mm, parametr, nebo tento, ta, tento rozsah. také jste, mno, jste mnozí jste, jste zmiňovali ten nový plán, který se týká oblasti kanálu v Bruselu. Původně ten plán se týkal pouze Molenbeku, ale pak byl rozšířen na sedm nebo osm čtvrtí, sedm v Bruselu plus ještě Vilvod. Je na to vyčleněno 39 milionů eur. Tento plán má dva aspekty, administrativní a policejní. Administrativní aspekt tohoto plánu umožní provádět registrace údajů o tom, kdo žije v Molenbeku, čili zde došlo ke zlepšení. A ten druhý aspekt je policejní. Budeme nadále velice úzce sledovat eh, další jaksi život těch zahraničních bojovníků, Například v Molenbeku jsme na to vyčlenili dalších 16 policistů a celkově v celé oblasti působí dalších nebo extra 300 policistů, kteří tedy tam budou ještě nasazeni. Chceme bedlivě sledovat takové i ty různé postranní aktivity. Je, je s tím třeba spojeno i e, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, pa, padělání dokladů, no, dokumentů a toto všechno, co s tím souvisí. Pak je tam také i mm, šedá ekonomika nebo černá ekonomika, která velice často je finančním zdrojem pro terorismus. To chceme také sledovat. Pak jste se také ptali na tu skupinu G11. Hmm. Zda by tedy určitá skupina zemí mohla spolu, spolupracovat. Ano, a už existuje vlastně taková skupina, je to ta skupina G11, je to tedy skupina zemí Evropské unie, která je nejvíce postižena rizikem zahraničních bojovníků. Takže tyto země mají určité programy, jak s tím bojovat, s tímto rizikem. A my vytváříme jakousi laboratoř, v níž chceme spolupracovat v rámci těchto států a chceme tedy bojovat proti tomuto riziku, které přináší zahraniční bojovníci. Pak zde byla otázka, která se týkala Frontexu. Mm, takže co se týče Frontexu, bude tam navýšena kapacita na 80 odborníků. Tito odborníci budou provádět eh, hraniční kontroly Pak ještě pan Depré, pokud jsem vám o pařížských atentátech. Zde zazněla otázka, zda jsme udělali vše, pro co jsme mohli. Chtěl bych říci, že například ve Vervě ta akce to bylo před atentátem a v tém, o tom jsme mluvili o lednu 2015, kdy jsme tedy provedli tu, tu akci, ten zásah ve Vervě. Tam byly připravovány útoky, kterým jsme dokázali předejít a v, tu, v té době naše složky byly považovány za hrdinové, skutečně, za hrdiny. Skutečně velvyslanci se se mnou scházeli a říkali, ano, to je skvělé, co děláte, ale tyto samé složky potom po pařížských útocích byly eh, hrdiny. Já neříkám, že to byli hrdinové, oni dělali svou práci, ale nesouhlasím s tím, že neudělali to, co měli po anebo před těmi pařížskými atentáty. Já si myslím, že skutečně naše složky, jak zpravodajské služby, tak policejní složky, jsou profesionálové, ale ti naši protivníci, teroristé, jsou také profesionálové. Jsou velmi dobře vyškoleni tam v Syrii, jsou to opravdu zabí- stroje na zabíjení. Oni znají vlastně výměnu informací, z, eh, využívají eh, různé prostředky, z nichž internet, takže pracují zde profesionálové proti profesionálům. A někdo řekl, proč jste tomu nemohli předejít? Uh, prostě zaručit bezpečnost stoprocentně, to si myslím, že nemůže nikdo. My to nedokážeme, děláme všechno, co je možné, abychom předešli, abychom zabránili útokům a mohu vám po- potvrdit, že všechny složky spravodajské, výzvědné, vyšetřovatele, policie pracují ve dne v noci a dělají opravdu, co je v lidských silách, co je možné, aby tom udělali. Ale bohužel to riziko nulové prostě neexistuje nebo už neexistuje, pokud vůbec někdy existovalo. Eh, zde potom zde byla otázka týkající se islámu. Hmm, některých z kolegů. Já již jsem to říkal stokrát. Myslím si, že nejhorší věc, kterou bychom mohli učinit, je, kdybychom islám vlastně přeměnili v našeho nepřítele. To je nejhorší řešení. V Belgii máme 600-700 tisíc lidí, kteří jsou muslimové. A drtivá většina těchto muslimů vlastně e, sdílejí naše hodnoty, ne naše náboženství, ale naše hodnoty. Takže udělat z nich všech nepřítele, to je to nesmysl. Musíme identifikovat teroristy, ty sítě, které podporují teroristů. Na, na toto musíme zaútočit. Ale jak říkám, drtivá většina e, e, muslimů jsou spíše naši spojenci a opak by byl zásadní chybou. Děkuji. So Mr. Jean-Bon will stay for a few minutes more and then he'll have to go. Pan Jean-Bon eh, s námi ještě pár minut zůstane. A ještě pan Heinz. A ještě než začnete, eh, já bych navázal to, eh, na to, co říkal pan Jambon na, pokud se týče to, to G11. Ano, my samozřejmě budeme hovořit i s dalšími ministry, nejenom s belgickými, ale samozřejmě tento kontext eh, to diktuje. Ale také eh, je tady otázka, co vlastně eh, rada bude dělat po všech těch setkání, co se bude skutečně dít. My hovoříme o evropské FBI, ale možná, že Eh, Belgii by pomohlo, eh, kdyby se tady implementovaly eh, skutečně nějaké opravdu jednoduché platformy pro sdílení informací. Já nevím, prostě registrace vozidel, já nevím, něco podobného. Čili možná kdybyste tedy eh, eh, mohl říct, co vlastně chybí, poněvadž eh, naším úkolem mimo jiné je také kontrolovat odpovědnost rady. My samozřejmě chceme pochytat teroristy, to je velice důležité. A je tady ta otázka deradikalizace, jak to říkal pan de Koenig. Samozřejmě, toto je kritická záležitost, ale bohužel opatření, která se přijímají v řadě zemí, jsou nejasná a, a taková hodně základně až primitivní. V podstatě ten úspěch tam není vidět. Čili možná, jestli můžete pomoci nějakým způsobem ve smyslu eh, sdílení osvědčených postupů. My tady hovoříme o eh, domácí radikalizaci. Já samozřejmě o tom také chci hovořit, poněvadž to eh, je konfliktní téma, které se týká nejenom Belgie, ale také jiných evropských zemí. Že? Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, nejdříve dal takovou trošku retorické odpovědi na otázky, které tady zazněly v tomto výboru. Tak především, eh, co se týče výměny informací eh, mezi tajnými službami a policejními jednotkami. Já eh, mám ve své zodpovědnosti většinou jenom tajné služby. A my tady skutečně můžeme dělat Eh, mnoho v rámci Europolu. Ale to v podstatě není tak úplně naše kompetence. Tady eh, my tady máme ten benský klub, který má skupinu protiteroristickou a eh, snad nic neprozradím, když řeknu, že máme dva seznamy teroristů v evropském rámci, velice důležité seznamy a e, ty se, jsou sdíleny. Takže já bych řekl, že e, tedy e, nebudeme, nemůžeme hovořit o tom, že se informace nevyměňují. To tež platí o SIS v, tom, v té oblasti vnitra. A to, co řekl pan předseda, my, my vždycky potřebujeme krizi, abychom si uvědomili, jaké máme závazky na mezinárodní úrovni. Například předávání informací Europolu. To jsou věci, ve kterých eh, eh, Belgie třeba vyniká a jiné země to nedělají vůbec. A tady je odpovědnost rady, ale také Evropské komise i parlamentu. A tím bych přešel k další věci která je neméně důležitá. A sice, kdykoliv hovoříme o e, skladování dat PNR, definici terorismu, my jako Belgie, já nebudu hovořit za radu, ale my jako e, Belgie, e, samozřejmě taky jsme spolu zodpovědní za Evropu, ale my e, jako Belgie e, nemáme pocit, že by nám někdo pomáhal. My tedy eh, o tom eh, uchovávání dat. Eh, my jsme o tom hovořili, my jsme chtěli, aby se o tom jednalo a komise řekne ne, my nechceme a ani parlament se neujal iniciativy. Takže uchovávání dat se Belgie ujala sama. A pokud se týče PNR, samozřejmě my tady máme evropskou iniciativu, ale strašně dlouho to trvalo. A já si myslím, že to není pouze selhání rady. Já jsem si jistý, ale myslím si, že to tak je. Eh, já chci říct něco, eh, já jsem vlastně za stranu, která je členem EPP. Eh, a musím říct, že také soukromí je velice důležité. Čili já bych nespojal jenom na masové sledování. A my máme skutečně eh, soudní systém, který eh, eh, velice často musí posuzovat, co uchovávat, co ne. Ale prosím vás, nepřehánějme to se soukromím, když je v sázce bezpečnost. To jsme teď viděli. A jestliže tedy hovořím znovu o uchovávání dat a PNR, Trvá to dlouho a ještě to není. E, další, třetí věc. Řeknu to ve francouzštině. Vyslechl jsem z té otázku, co se stalo, proč to nezafungovalo. To byla otázka paní Ferrara. Není to na mě, paní Ferrara, abych odpověděl na tuto otázku, protože to patří do působnosti vyšetřovací komise belgického parlamentu, ale nicméně vám řeknu, následující věc. A možná, že je to trošku retorické zase, no ale vy jste určitě podstatně mladší než já, ale já jsem většinu mých prázdnin vždy nadále strávil v Itálii, i přesto, že tam byly rudé brigády. Nevím, že Washington poté, co letadlo narazilo do Pentagonu nebo do, v New Yorku, po dvojčatech po tom té nehodě, že lidé neřekli přece teď ode, odjedeme z New Yorku, protože to je zde nebezpečné. Naopak my nadále na tom vyšet, to vyšetřujeme. Já neříkám, že tam nebyly slabiny a jsme velmi sebekritičtí, ano, byly tam asi nějaké mezery. Nicméně vám chci říct, nepřehánějte to, prosím, protože to není rozumné. Pokud někdo s válečnou zbraní v určitém okamžiku, v určité budově, v jakémkoliv evropském městě, se objeví, prostě nedokážeme tomu na 100% předejít. To víte stejně dobře jako já a nech, nebyl bych příliš rád. Samozřejmě nemys- nechci, abychom si mysleli, že my v Evropě máme to privilegium nedostatku boje proti terorismu. Nebylo by to seriózní vůči nám samotným, musíme být se- seriózní sami k sobě a dostatečně respektovat sami sebe. Ne moc, ale trošku. Uh, a když jste utekla z Belgie, z Bruselu ten samý den, jako někteří další kolegové, samozřejmě máte na to zcela právo. Já jsem byl v krizovém centru a snažili jsme se kontrolovat francouzsko-belgické hranice ve spolupráci s celnitky a policisty. Možná jste to neviděla, to je možné. Také máme daleko více hranic na takovou malou zemi jako nějaká jiná země, pokud jde o kilometry. Možná si to neuvědomujete. A poslední bod, o kterém se zmínil pan Michel, to je islám. A já souhlasím samozřejmě zcela s tím, co říkal kolega Jambon k této věci. A zejména bychom neměli ten problém rozšiřovat tam, kde prostě není. Všichni v Evropě asi eh, bychom vlastně mohli zažít to, že už zde nebudou eh, praktikující eh, muslimské, eh, z islámského náboženství eh, více než tedy křesťanského. Možná, že v ostatní náboženství nejsou tak eh, praktikující a Evropa si to musí uvědomovat, protože to je prostě skutečnost. Já vždy říkám, máme v naší zemi určitou muslimskou exekutivu, která byla vytvořena, protože muslimové nemají takovou vlastní hierarchii prostřednictvím královské vyhlášky. A já je uklidňuju, říkám jim, pokud by všichni křesťané se měli uh, takto schromáždit, tak by to nebylo jednoduché, protože by jich bylo mnoho těch křesťanských tendencí, těch směrů. Ale ti muslimové, ona to není jen otázka uh, výkonu Koránu. Oni uh, se liší nejen podle toho, ale také podle etnického původu. Uh, a máme zde dva problémy v současné době v naší zemi. Na jedné straně eh, ze sever, lidé ze severní Afriky. Máme vynikající vztahy s Marokem například, ale je jasné, že toto etnikum je, dejme tomu, více náchylné k radikalizaci než Turci. Ale máme v současné době také problémy s Tureckem. Turecká komunita je exemplární, pokud jde o radikalizaci. Ale hm, Dianit nařídil že královská vyhláška, kterou jsme s velkým úsilím a s nátlakem se snažili zveřejnit v belgickém věstníku, tak ten to turecký hodnostář vlastně požádal o zrušení nebo škrtnutí z toho. A toto je velký problém. To vlastně je problém, který je náš společný protože to jsou lidé, kteří mají různé názory, pocházejí z různých etnik a kontrolují svou diasporu velmi jasným způsobem. Takže to bylo několik připomínek, pane předsedo, pokud se týká islámu a v souvislosti nebo jako odpověď na otázky, které zde zazněly. Děkuji. Okay. Um, just, I mean, on... Ještě k tomu, co jste říkal o PR. E Já bych chtěla říci, že jsme právě odhlasovali PNR. A myslím si, že jsem nikdy neslyšel v životě více komentářů k jednomu legislativnímu návrhu eh, komise. Eh, takže to jsem chtěla říci. Chtěla bych také říci k tomu, co jste říkal o Belgii. Belgie pomáhá Europolu, ale problémem je to, že Rada po každé intervládní schůzi nedokáže všechno vlastně zavést, to, co tam schválila. Pak je zde ještě kritika eh, vůči PNR, ale nakonec to bylo odhlasováno. To je ještě něco, co jsem k tomu chtěl dodat. A ještě bych možná chtěl říct si něco k tomu, co jste říkal o islámu a k boji s radikalizací. Každopádně jsem velice rád, že jste přišli na schůzi našeho výboru, i když eh, jste neměli žádnou povinnost sem přijít a že jste hovořili jak o belgických záležitostech, tak i o těch celoevropských věcech. A jsem také velice rád, že vlastně celkově jste také přispěli i k, té, eh, k tomu vytváření programu pro větší bezpečnost. A děkuji i všem kolegům za nesmírně konstruktivní debatu. Děkuji. colleagues, uh, if you're leaving, leave quietly. We're going to move straight. Pokud odcházíte, čiňte tak potichu, protože se už dostáváme k dalšímu bodu a mnozí kolegové jste trpělivě čekali. Na další bod čeká nás prezentace komise, která se týká Evropského programu pro bezpečnost s cílem bojovat proti terorismu a připravit cestu pro skutečnou a účinnou bezpečnostní unii. Chci říci, že tento bod je do velké míry propojen s tím původním bodem, nebo s tím předchozím bodem. Vychází to ze sdělení, které Evropská komise schválila minulou středu a je, to téma je tedy Evropský program pro bezpečnost s cílem bojovat proti terorismu a připravit cestu pro skutečnou a účinnou bezpečnostní unii. Je zde pan Soreka a po jeho prezentaci bude také rozprava. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří zde zůstávají i na tyto další body. A už dávám slovo panu Sorekovi, který um, zde zastupuje Evropskou komisi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem velice rád, že jste nám dali možnost představit eh, toto důležité sdělení krátce, vlastně pár dní poté, co bylo schváleno. Toto sdělení vlastně reaguje um, na Eh, nové, pardon, na eh, speciální program, který byl přeschválen přesně před rokem a který chce, aby Evropská unie pracovala lepším způsobem na bezpečnosti, včetně boje proti terorismu, o němž jsme teď právě hovořili. Je to také jedna z klíčových priorit této agendy. Ehm, je zde tedy tak terorismus, boj s organizovaným zločinem. Takže máme zde tři hlavní eh, body. Chtěli jsme zaprvé učinit určitou inventuru pokroku jehož bylo dosaženo, zejména v boji proti terorismu. Druhý cíl byl identifikovat to, zda dochází k nedostatkům v provádění. Vím, že je to pro vás velice důležité, toto zjištění, stejně tak jako pro komisi. A třetí bod, chtěli jsme podtrhnout iniciativy, které podle komise jsou v krátkodobém pohledu zásadní, aby bojovali s deradikalizací. Také chceme vycházet ze stávajících nástrojů, abychom vytvořili novou dobrou um, spolupráci mezi všemi jednotkami, které jsou zodpovědné za boj s terorismem. No a ještě chci říci, že toto sdělení rovněž přináší nový silný signál, že Evropská unie a členské státy musí zajít eh, ještě dále a aby, docház, aby dokázali bránit svou bezpečnost. Hrozba terorismu je hrozbou celoevropské bezpečnosti. Proto se musíme, eh, musíme kolektivně bránit bezpečnost Evropské unie. A zejména, když chceme bojovat proti terorismu, protože zde vnitřní bezpečnost jednoho členského státu vlastně je eh, bezpečností celé Evropské unie. Některé členské, eh, nebo pardon, členské státy tedy jsou těmi eh, předními bojovníky, jak to říká smlouva, ale nedokážou takto pracovat sami, nedokážou jednat sami o sobě. A proto Evropská unie musí přenést nástroje, infrastrukturu a také musí um, zavést takové prostředí, v němž vnitrostátní orgány mohou pracovat a mohou spolupracovat a tak, aby dokázali bojovat s výzvami, které přináší například terorismus. To také, eh, o tom také hovořil eh, pan předseda Juncker, když vystoupil v plénu a kdy právě hovořil o nutnosti připravit cestu pro skutečnou a účinnou bezpečnostní unii. Komise také zrychlila uh, Um, provádění této agendy a také navrhla různé návrhy. Už jste také některé z nich jste zmínili a je to směrnice o boji s terorismem, ECRIS, baliční, eh, eh, hraniční balíček, také například eh, legislativa, která se týká financování terorismu nebo střelných zbraní. Nyní tedy chceme to všechno urychlit a dosáhnout pokroku. Teď se, pane předsedo, soustředím na obsah sdělení které dnes předkládáme, chci se soustředit na čtyři věci, na ty nejhlavnější body. Za prvé provádění. Už jste o tom hovořil ve svém úvodu. V minulém roce bylo zahájena celá řada iniciativ, která mají bojovat proti, terorismu, proti terorismu a radikalizaci. Vychází se z systémů, které už byly někdy schváleny, ale ne vždy jsou plně používány a využívány. Je tedy na čase, abychom zde přistoupili k větší akci a komise také chce využít všechny své pravomoci, které jí dává um, smlouva, aby k tomu tedy donutila členské státy. Dále výměna informací, o tom jste také už hovořili. Um, teroristé, kteří už jsou zaznamenáni v systémech jedné země, by neměly potom být opomíněny v jiné zemi. Komise navrhla celou řadu věcí, aby zlepšila tuto výměnu informací. Ale jak už jsme teď právě před chvílí slyšeli, je zapotřebí ještě více úsilí k tomu, aby zde byla lepší interoperabilita a mm, vzájemná propojenost těch jednotlivých systémů. Dále společné posuzování hrozeb. Pokud chceme lépe spolupracovat v boji proti terorismu, musíme mít nejprve společnou metodiku, jak vyhodnocovat hrozby. Stávající roztříštěná situace nám neumožňuje nabídnout koordinovanou reakci. Europol už teď dobře pracuje, máme zde také takzvaný incen, Evropské situační centrum. Nicméně oni vychází z informací, z pravodajských informací a také vypracovávají zvláštní nebo oddělené zprávy. E, sdělení také nabízí nebo navrhuje, aby zde bylo společné vyhodnocování hrozeb terorismu, aby ho prováděl Europol, INSEN a ECDC. Dále střelné zbraně a výbušniny. Vím, že také tomuto tématu se věnujete. Musíme zabránit tomu, aby teroristé měli přístup k prekurzorům, k výbušninám a ke střelným zbraním. Je zde také nová legislativa, která e, má tento tý, měsíc být schválena, týká se znehodnocování střelných zbraní a my jsme velice rádi, že je zde tedy tato Eh, směrnice, pak se také ještě hovoří o, tom, eh, o dalších změnách směrnice o nabývání a držení střelných zbraní, o tom se hovoříte i zde, my tak také považujeme za prioritu, ale nestačí to. Také jsme identifikovali výrazné nedostatky, které se týkaly legislativy o prekurzorech výbušninách, což je poměrně nová legislativa z roku 2013. Chceme tyto nedostatky odstranit a přemýšlíme, zda toto nařízení by nemělo být eh, přepracováno. Ještě se chci eh, věnovat dalším věcem. Eh, tedy, pardon, tedy <clears throat> chtěla bych říci, že víme, že bezpečnost je jedna z největších věcí, které jsou nejdůležitější pro občany Chtěli bychom také říci, že bezpečnost je sdílenou odpovědností. Všechny, všichni aktéři musí hrát svou roli, abychom zajistili, že Evropská unie činí všechno, co je v její pravomoci, aby zaručila bezpečnost svých občanů a aby také dokázala aktivně, efektivně reagovat na hrozby. Europol a evropské orgány musí spolupracovat, musí sdílet eh, informace, také své pracovní síly a musí také společně jednat. To je jediný způsob, jak může efektivně předcházet eh, hrozbám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Luigi. Eh, ten eh, text, který byl zveřejněn minulou středu, tak to je skutečně dobré, je to takový, takové zhrnutí, i když možná jsme z toho nestačili všichni pročíst, ale každopádně je nám jasné, jak důležité je toto sdělení. A je tam i pár bodů nových a pár bodů kontroverzních. Já děkuji všem, kteří zůstali. A teď, eh, eh, kdo se k tomu chce vyjádřit. Eh. Děkuji, pane předsedo. Eh, v tom, v, té, v tom sdělení je to hodně, je hodně dobrého, já tedy řeknu jenom eh, něco málo. Eh, tady se navrhuje nová směrnice o palných zbraních, která vyvolává velké debaty. V našich slyšeních se jasně ukázalo, že mnohé z těch návrhů nemají Eh, nic společného s terorismem, ale je to spíše ideologická, ideologické tažení eh, proti eh, svobodě zbraní. Mnozí tady říkají, že mnozí se snaží Eh, stěžovat život eh, regulárním držitelům zbraní eh, jen proto, aby odvedlo, aby politici odvedli pozornost od svých selhání a od té postteroristické paniky, která propukla po Paříži. A to opravdu neodpovídá požadavkům na kvalitní legislativu. Jestliže chcete tímto způsobem eh, posilovat důvěru v evropskou úroveň, tak dělejte to raději jinak. Ano, děkuji. Opravdu eh, není snadno si detailně přečíst všechno, eh, co se na nás v poslední době valí. Eh, možná, že snažit se urychlit zavádění nových opatření nemusí vést vždycky k nejlepším výsledkům. V tom posledním bodě pan ministr spravedlnosti řekl, že eh, když hovoříme o nových bezpečnostních eh, opatřeních, neměli bychom příliš jestli eh, měli bychom eh, občas ulevit eh, na soukromí, abychom získali více bezpečnosti, ale ono se také obrátit. V zájmu soukromí bychom neměli přehánět bezpečnost a dohled a tak dále. A to, o čem hovoříme, to mě působí starosti, protože po útocích se vyrojila spousta nových opatření a já se ptám, Řekněme, že bychom všechna tato opatření eh, zavedli a potom došlo k dalšímu útoku. Tak co potom budeme dělat? Co potom vymyslíme na další dozor, další kontrolu všech našich občanů? A eh, poněkud se mi nelíbí, že hovoříme o, o řadě nových opatření, ale zároveň hovoříme, že to, co už je předloženo, se neimplementuje úplně nebo správně, což znamená, že některá ta opatření by v podstatě nebyla nutná, kdybychom e, dělali to, na čem jsme se už dohodli dříve. A tak myslím, že tady už zacházíme trošku moc daleko. Co se týče toho takzvaného evropského FBI, mám jednoduchou otázku. Jak tomu dosud rozumím, je to tak, že FBI je víceméně politická organizace. A nyní to tady směšujeme a tvrdíme, že eh, je to platforma kooperace tajných služeb. Tak co to vlastně je to Evropské FBI? Tak je to tajná služba nebo policejní organizace? A ať už je to to nebo ono, jak můžeme mít nějaké funkční evropské FBI bez evropských pravidel, společně evropských pravidel, o tom, co eh, je a co není pravomocí policie, jaká práva mají obvinění nebo jenom podezřeli. Tady skutečně nemáme žádná Eh, pravidla, čili jak vůbec můžeme mluvit o nějaké společné evropské politické, eh, policejní organizace. To je zapřahání vozu před koně. A co se týče eh, výměny informací, jenom bych chtěla říct, že nemá smysl, aby se posílaly informace z jedné členské země do druhé a tam se s nimi zakázalo libovolně. Ta data musí být interpretována Čili je třeba, aby se setkali experti z členských zemí a domluvili se na tom, jak těm datům rozumět, tak je vysvětlovat. To je daleko důležitější, než jenom je eh, vyměňovat a eh, riskovat, eh, že to povede k podivným a falšným důsledkům. Ano, děkuji. A než tam slovo Katrín Kiniči, Eh, já, já musím říct, že tady v tomto sdělení není, se vůbec nehovoří o evropském FBI. Já eh, to chápu tak, že to berete ve širším kontextu. Ano, to je, to je něco, co vás rozčiluje. Ano, to jste řekla. Ano, ono to se vrací v každé debatě, i v té předchozí, že a to mm, se týká docela jako významných eh, otázek toho, o čem hovoříme, takže Eh, možná, eh, abychom tady do toho nepřiměšovali ještě něco dalšího. Tak Katrina, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala Eh, zástupci komise za jeho sdělení. Je to samozřejmě velice naléhavé a složité téma, vlastně mezinárodní boj proti terorismu a musíme eh, vlastně stanovit, jaká jsou nejlepší eh, opatření na legislativní úrovni pro prosazení v praxi. Slyšeli jsme zde hodně o lepší koordinaci, výměně informací mezi členskými státy, mezi policejními složkami, mezi justicí, ale myslím si, že je důležité také eh, právě zaměřit se na prevenci, na mm, stanovívání eh, profilu a a to samozřejmě také souvisí s určitou eh, marginalizací je důležité podchytit vlastně, eh, jak se pracovat s těmito lidmi, zejména mladými, kteří se ocitají určitým způsobem na okraji eh, společnosti a cítí tuto vyloučenost. Takže myslím si, že bychom měli uh, Eh, kromě toho také se zabývat právě tématem radikalizace ve vězeních například. Toto je také velice důležitý aspekt, který bychom neměli zanedbávat. Potom jsou zde ještě jiná témata, o kterých jsme ještě příliš nemluvili a to jsou vlastně zásahy v souvislosti s internetem, tady ty nové formy, moderní formy komunikace. Samozřejmě víme, že eh, tyto lidé rekrutují, nábor, provádějí nábor tedy na <laughs> internetu, kde vlastně eh, jsou tam prostě třeba návody, jak vyrábět výbušniny, bomby a tak dále. Dá se tam spousta věcí najít. Uh, takže možná by bylo důležité vytvořit určitou platformu v souvislosti s odvětvím, s Europolem, abychom udělali právě něco, aby se takovéto obsahy nebezpečné odstraňovaly. Toto je také věc, na kterou bychom se podle mého názoru měli zaměřit. Takže zde skutečně je potřeba také něco podniknout v boji proti terorismu. A také musíme pochopit to, že je to velice složitá problematika. Musíme e, zohledňovat různé okolnosti související s volným přístupem na internet. To je samozřejmě nelze e, porušovat, ale myslím si, že bychom měli spolupracovat se zástupci odvětví, abychom skutečně podnikli něco, tomu, aby ten přístup k informacím na jedné straně byl zachován, ale aby nemohlo docházet tak snadno k zneužívání a aby se terorismus nemohl šířit po internetu. Děkuji, já bych tomu také rád něco dodal. Paní Sipol řekla vážný, měla takový důležitý komentář. Když se podíváme na třetí, na informace o třetím čtvrtletí 2016 a začátek roku 2017 tam je návrh nějakých 15 nových legislativ. Já se chci zeptat, když hovoříte o provádění té legislativy, tak vlastně hovoříte o dvou věcech. Za prvé je provádění stávající legislativy a někdy existuje určitý politický jakýsi imperativ, abyste bylo více legislativy. Mm, některá legislativa také dostatečně nefunguje nebo je zastaralá. Chci se zeptat, zda je tam nějaké vyhodnocení tohoto. A pak je ta druhá implementace, to druhé provádění. To znamená vlastně vymáhání už eh, na členských státech toho, aby to fungovalo třeba, aby tam bylo to praktické výměna informací. Chci se zeptat, zda na to kladete ve sdělení dostatečný důraz, to, aby rada opravdu přistoupila k akci, aby i občané jasně věděli, co vlastně se opravdu děje. Takže to vlastně takové dvojí provádění. To první provádění, tomu se vlastně, na to se vlastně ptala paní Sepl, potřebujeme více legislativy, nebo je to spíše motivované takovou tou politickou poptávkou nebo některá legislativa je opravdu zcela jistě zapotřebí, to je ta bezpečnostní. Chci se zvat, zda tam, bude, zda tam proběhne nějaké mm, poctivé posouzení té legislativy. Zda to nebude pouze něco, co nám vlastně zase pře, zde přidá práci a nebudeme ani vědět, zda to bude mít nějakou dostatečnou přidanou hodnotu. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem poslancům a poslankyním, které se přihlásily do diskuse. My, já vím, že zde nebylo dostatek času, abyste si mohli opravdu podrobně prostudovat to sdělení, ten text, který je možná ambicioznější, než si někteří z vás přáli. A ty hlavní, to hlavní klíčové poselství, o které jsem hovořil, sebou nese i takovou vysokou politickou ambici. Já také doufám, že politické orgány komise to takto pojmou. Nyní se tedy pokusím reagovat konkrétněji na vaše dotazy. Začnu otázkou paní Sipl. Ptala jste se, zda ta opatření, která zavádíme, jsou plně prováděna a zda pokud dojde k plnému provádění, tak zda se můžeme vyhnout dalším teroristickým útokům. Já chci říct, že bezpečnost nikdy není stoprocentní, to je první věc. A druhá věc, nikdy zde nebude úplné provádění, úplné uplatňování všech opatření. Nikdy nebudeme schopni říci, že ta, ta opatření jsou vlastně efektivní, protože jak i to sdělení samo říká, nikdy není úplné, nikdy vlastně ta opatření nejsou úplně zcela prováděna. A pak ještě chci říci k tomu, co říkal pan předseda Moraes. Ptal jste se na to, zda komise, když přináší nové návrhy, zda také sama posuzuje to, jak jsou ty návrhy prováděny. Zcela jistě, ano. V tom anexu k sdělení je také celý seznam legislativy. E, většinou se týkají e, financování terorismu. Máme tam také akční plán, který byl zveřejněn na začátku února a týká se boje s financováním terorismu. A tam je několik opatření, která už se vlastně teď připravují. A také bude e, společně předloženo několik posouzení dopadu společně s tímto návrhem. Hovoří se třeba o plánu revidovat směrnici o praní peněz, také je tam návrh eh, eh, třeba revidovat legislativu, která se týká možnosti zmrazit eh, výnosy nebo finance. Potom otázka, zda komise mm, bude mm, jaksi akčnější, zda tedy bude více zde pracovat. Myslím, že my to říkáme. Eh, komise začíná využívat větších možností. Ehm, třeba se to týká rámce prim. Je důležité, aby, aby komise využila možnost potom členské státy žalovat za nedodržení smlouvy pokud k tomu dojde. Nechci hovořit o tom evropském FBI, chci ještě pouze zopakovat, že ve sdělení se o žádném evropském FBI nehovoří. zatím ani ten stávající legislativní rámec eh, neplánujeme nějakým tímto způsobem změnit v komisi. Další věc, kterou zmínila paní SIPL. Musíme vycházet z odborných znalostí, které mají lidé v členských státech. A to právě plánujeme. Chceme také zřídit skupinu expertů z členských států, plus ještě dalších expertů, třeba ze soukromého sektoru, z akademické sféry a má to být v kontextu iniciativy pro interoperabilitu. Tato expertní skupina bude také zahrnovat zástupce členských států a komisi a, eh, pardon, a komisi a radě bude uh, asistovat hm, Paní Kineči hovořila o prevenci. Já jsem rád, že vy tedy zřejmě jste měla čas si přečíst to sdělení a že jste si všimla, že tam je také speciální kapitola, která se týká radikalizace ve věznicích, je tam právě kapitola o deradikalizaci. Zcela jistě jsme na stejné straně, domníváme se, že opravdu prevence je tou cestou vpřed. A co se týče deradikalizace, tak v následných několika týdnech eh, chystáme specifické sdělení o deradikalizaci, abychom vlastně rozšířili odstavec tohoto sdělení. Pak je tam ještě speciální otázka internetu. To je zcela jistě jednou z našich priorit. Já sám jsem osobně zapojen do jednání této věci. Je zde návrh speciálního um, oddělení, které má zabraňovat takovému jevu, kterému říkáme um, a je to tedy to, že vlastně my přimějeme poskytovatele, aby nějaký obsah stáhl, ale ten internetový obsah se vlastně pak velice rychle objeví zase někde jinde. Takže my chceme proti tomu bojovat. To nebudou dělat donucovací orgány, tam budou vlastně určitá partnerství mezi dvěma stranami, ale už existují velice dobré příklady. Třeba Watch Dog Foundation na internetu, což je vlastně soukromý subjekt. Takže i mm, příslušné odvětví by mělo reagovat na tyto výzvy. A pak ještě k tomu, co říkal pan Pelet. Myslím si, že už jsme několikrát jasně řekli, že nechceme být cyničtí, nechceme eh, jak si využívat tuto příležitost nějak laciným způsobem. Myslím si, že už jsme jasně několikrát řekli, co bylo cílem té iniciativy. Některé členské státy mají přísnější opatření, než eh, je to, co teď navrhuje komise. Takže my bychom ještě dále chtěli v rámci toho legislativního postupu ten text um, pilovat a vyjasňovat. Ano, tak to byla tedy reakce na ten návrh, který se týkal zbraní, to legislativa o zbraních, který jste velice dobře formuloval. Ještě Birgit? Já jenom stručně zareaguji, možná došlo k nedorozumění. Já jsem se neptala, zda po provedení všech těch opatření budou zapotřebí ještě nová opatření. Já jsem spíš ehm, vznesla jakýsi řečnický dotaz. Já spíš mám obavy, že my všechno zavedeme, všechno zavedeme do praxe, pak ještě nějaká další opatření zavedeme do praxe. A já chci říct si, ale co když potom ještě zase dojde k teroristickému útoku, tak co pak budeme ještě zavádět? Byla to taková retorická otázka, protože ano, musíme mm, přeskoumat naši bezpečnostní politiku, ale pokud se budeme soustředit pouze na restriktivní opatření a dohled a dozor, tak to samotné terorismus nezastaví. Takže já jsem to spíš myslela jako určitou řečnickou otázku. Chtěla jsem říct, že bychom se měli soustředit ještě i na další věci, než pouze ty eh, bezpečnostní opatření. Děkuji Birgit a děkuji všem, kteří se zapojili do diskuse. Jsem si jistý, že i také pracovníci eh, sekretariátu si zcela jistě to sdělení přečetli. Není to příliš dlouhé sdělení, spíše je dost takové um, hutné, protože tam se hovoří vlastně o všech věcech, které jsou zapotřebí učinit, které se ještě musí provádět a měli bychom tomuto bodu věnovat bedlivou pozornost. Děkuji také zástupci komise a děkuji i všem poslancům a poslankyním, kteří jste byli přítomni k tomuto bodu a jsem si, že se zase brzy se zástupci komise uvidíme paní zpravodajka Maria je přítomná, děkuji, že jste zde, takže možná bychom ten bod 5 mohli začít dříve. Sice jsme ho měli začít až v 5 hodin, ale pokud nikdo není proti, můžeme rovnou začít bod 5, kterým je dohoda mezi Evropskou unii a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Možná by, mohl bych to na úvod dlouze, dlouze vysvětlovat, ale dám tedy raději slovo paní Gabriel, která tento bod uvede. Prosím. Děkuji za slovo. Tak především dovolte, abych připomněla několik skutečností. Vzhledem k tomu, jak se změnilo eh, příslušné nařízení roku 2001. Eh, Peru, patřilo k zemím, které měly přejít eh, z přílohy 1 do přílohy 2, což znamená, že eh, peruánští občané nebudou potřebovat víza při překročení hranic členských zemí. A pak šlo o další fázi a to bylo splnění další strategií, dalších kritérií a e, dalším krokem je přeskoumání možnosti e, zrušení krátkodobých víz. E, Evropská komise provedla přeskum bezpečnostních a hospodářských kritérií a předložila návrh zrušit vizovou povinnost pro peruánské občany. V roce 2015 jsme tady eh, podepsali eh, dohodu o bezvýzovém eh, styku pro krátkodobé pobyty a počátkem tohoto roku tato dohoda vstoupila v platnost. toto, tento bezvízový styk je zlepšení eh, v oblasti eh, politických vztahů, ale také eh, hospodářských a vztahů a další výměny s Peruánskou republikou. Dále tato smlouva posílí regionální soudržnost. Peru patří k několika málo zemím Latinské Ameriky, jejíž občané ještě potřebují pro cesty do EU víza. Ve smyslu posílení politického dialogu je důležité, abychom zde měli eh, právě bezvízový styk a eh, napomohli takto investicím a hospodářským stykům. Největším investorem v Peru je totiž Evropská unie. Pokud se týče možností, které se tímto otevírají, tak to je další pozitivní aspekt celé věci. Pokud se týče mobility, je velmi důležité abychom pokračovali ve spolupráci s Peru v otázkách migrace. My máme tady informace o e, procentech e, odmítnutí žádosti o víza, to bylo 6,1 e, v roce 14 a jenom něco přes 3 v roce 15. Také se zavádějí pasy s biometrickými údaji. V případě Peru s tím tedy sice byly určité potíže, ale od února už je toto zavedeno. Já bych také chtěla poblahopřát peruánské vládě, pokud se týče informační kampaně eh, k bezvýzovnému styku a také k jejich úsilí o řešení nelegální migrace. Peru se stává klíčovým partnerem EU v boji proti organizovanému zločinu. Pokud se týče Kolumbie, eh, je tady jeden velice důležitý bod, a to je strategická dohoda s Europolem, podepsaná s Kolumbií a také Peru si přeje takovouto dohodu podepsat. To je velmi pozitivní. No a dále máme tady další body. Jedna eh, věc je garance reciprocity. Na tom eh, Evropské unii velmi záleží a tady eh, Peru je odhodláno na tomto pracovat. A pak tady máme dohodu o zavedení bezvízového styku a e, pak e, e, jsou samozřejmě lhůty pro svání v Evropském parlamentu. Evropský parlament zde musí být rovnocenným partnerem. A myslím, že je to, nebo doufáme, že je to naposledy, co taková dohoda byla podepsaná, aniž se vyjádřil Evropský parlament. Ano, já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům i zástupcům Evropské komise, neboť jsme absolvovali velmi, velmi e, užitečné debaty a já jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Třetí květen v poledne eh, je eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů a mohou to být pouze návrhy procedurálního typu. Přeje si k tomu ještě někdo něco říci? No, my už eh, tady mám pouze jednoho eh, dalšího poslance. Možná komise by se chtěla slušně vyjádřit. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Především bych chtěl poblahopřát právní zpravodajce za rozsáhlou zprávu. Eh, je tam to hodně migrace, biometrické pasy, eh, dohoda s Europolem, eh, všechny ty aspekty jsou zde velice dobře podchyceny a my vítáme tyto závěry. Myslím, že parlament to bude moci schválit. Já už jsem tedy, eh, nebo zaznělo tady, že 17. března už byla zavedena do praxe tato dohoda. Je to velice standardní dohoda bez výzvem styku a já chci ještě zdůraznit, že eh, je zde ještě společná deklarace, společná prohlášení, eh, přičemž jsou tam tedy podmínky, za kterých by mohlo dojít ke zrušení v případě potíží v otázkách readmise a podobně. Takže je tady ta reciprocita, to znamená, že také naši občané nebudou potřebovat, vlastně už nepotřebují výzum do Peru. Čili to je všechno, pokud by byly otázky, rádi odpovím. Děkuji, paní Gabriel, přejete si ještě k tomu něco říct? Děkuji, pane předsedo. Možná bych měla jenom otázečku na Evropskou komisi. Můžete nám říct eh, nějaký harmonogram, eh, kdy vlastně Peru schválí eh, ty biometrické pasy. Víme, že prvních na začátek se vydá jich několik tisíc. Jaká je situace zatím tedy? Ano, Peru už je vydává od konce února a e, Peru se zavázalo e, finalizaci e, vydávání biometrických pasů do července. To znamená, že počínaje 7. července budou vydávány pouze nové typy biometrických pasů a ty starší budou postupně, než si přestanou platit. Ještě bych chtěl říct, že eh, toto určitě nebude poslední eh, dohoda, kterou jsme prezentovali Evropskému parlamentu. A možná už víte, že eh, moje generální ředitelka vašemu výboru psala dopis minulý týden a oznámuje se tam, že budou čtyři další finální smlouvy které také budou předevně podepsány a sice eh, Maršalovy ostrovy, Tuvalu, Mikronezi a Šalamounovy ostrovy. Čili tyto dohody eh, vám budou předloženy velice brzy a eh, pak budeme moci pokračovat v debatě. Děkuji. Děkuji. Takže tuto položku můžeme uzavřít. Děkuji vám, paní Gabriel. A děkuji. Už jsem říkal, eh, kdy, do kdy můžete podávat pozměňovací návrhy. Takže další bod. Paní Valero tady není a pak máme ještě další bod a eh, to je taky paní Gabriel, ale my Eh, nebudeme mít gruzínské tlumočení až eh, ve čtvrt na šest. No, takže eh, vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Takže 17.05 budeme pokračovat. Děkuji. Please come back at five past Prosím, buďte zpátky v místnosti 17.05. Pokud to zvládnete, a vy, vy jste už udělal víc, než eh, jste chtěl, ale skutečně, kdyby to šlo, bylo by to výborné. Good afternoon, colleagues who have just uh, come in. Uh... No, kolegové, kolegyně, pokračujeme v dnešním odpoledním programu. Mm, nám, mm, my vlastně dneska jsme napřed v tom uh, časovém harmonogramu, což tedy není příliš časté. Takže se chce zeptat, zda tedy kolegyně Bodil Valero už může začít bod, který se týká Gruzie pardon, tedy bod 6. Nejprve probereme bod 6, dohoda mezi EU a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti. Spravodajkou je paní Bodil Valero. Je zde vystoupení komise. Máme zde být tedy, je zde tedy dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů. Evropský parlament má k tomu dát svůj souhlas a paní Bodil Valero je zpravodajkou, takže prosím, máte slovo. Eh, Děkuji. Eh, precis som ordförande säger så här, det här är ett ärende där vi måste ge vårt samtycke. Asi musím tady zač, mysl, pardon, já tady začínám prezentovat tento bod, když to mělo být eh, v trochu jiné časovém slotu. Evropský parlament byl požádán, aby tedy vydal postoj, který se týká uvolnění vízové Eh, vízového režimu s Čínou. Má se být tedy být bezvízový styk pro držitele diplomatických pasů. Myslím si, že zde nejsou žádné velké problémy, které by zabránily toho, aby se bylo dosažení schody mezi politickými frakcemi. Mm, samozřejmě vedle toho musí dál probíhat dialog, který může vést eh, který se tedy týká těch dalších aspektů a tam mohou některé problémy vyvstat. Jsou zde určité aspekty, které se týkají dodržování lidských práv a pak ještě další věci. Takže si myslím, že je důležité, abychom také o tom jednali eh, i ve výboru Libe. Představíme návrh zprávy v červnu červenci budou předkládány pozměňovací návrhy, hlasovat se má až eh, na podzim, zřejmě v září. Bude dostatek času na to, abychom mohli ještě o tomto návrhu jednat. Já sama jsem se zatím ještě nerozhodla úplně, jaké, jaký má být ten časový harmonogram, jaký maj, jaký, jaké mají být ty přesné lhuty, ale ještě se spojím se stínovými zpravodaji. Takže to je taková jedna věc. A pak mám ještě otázku na komisi. Chci se zeptat, zda má komise představu, kolik asi lidí využije tento bezvízový styk. Ehm, máte nějaké odhady čísel? Máte k dispozici odhady? Pro nás by to bylo užitečné tato informace. A pak mám ještě druhý dotaz. Ta se týká těch eh, úředníků nebo mm, zástupců eh, na vysoké úrovni, kteří přijíždějí. Tam se hovoří také eh, o nich v tomto dokumentu. Návštěvy vysokých představitelů, tam patří třeba ministři Mm, zajímaly by mě podrobnosti, zda by nám tedy k tomu se, komise mohla říci <clears throat> nějaké podrobnosti o těchto uh, návštěvách vysokých představitelů. A pak také by mě zajímaly podrobnosti o tom, jak je tato věc řízena smíšeným výborem. Je to podle článku 7. Mohla by nás komise podrobněji informovat o tomto smíšeném výboru. Jinak už k tomu nic nemám a těším se, až si vyslechneme návrhy, eh, pardon, názory komise. Pan předseda, jsem rád, že jste mohla přijít eh, a zahájit tento bod dříve. Stínovou zpravodajkou bude paní Beňová za skupinu STD, pan Dalton za EKR a paní Veržia za GUE. Je to tak zřejmě? Eh, v této fázi zatím ještě stínoví zpravodové se nemusí vyjadřovat, ale pan Dalton se chce vyjádřit, takže prosím, můžete. Myslím si, že je nebezpečné říkat eh, politikům, že mm, se k tomu nemají vyjadřovat nebo nesmí, ale já si myslím, že to tady bude dost eh, zajímavá diskuse. Obecně se domnívám, že musíme Eh, vytvářet pozitivní a harmonizované vztahy s Čínou. Já se na to těším, toto je taková příležitost. Těším se také na spolupráci s paní zpravodajkou a se dalšími stínovými zpravodaji. Ano, děkuji, říká pan předseda, když budete takto struční i v budoucnu, tak to všichni určitě uvítáme. A nyní ještě komise. Ehm, máte prostor, také zde padlo několik dotazů od paní zpravodajky. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být eh, stručný, ale myslím si, že by bylo dobré, pokud bych alespoň stručně připomenul kontext, v němž je tato smlouva vyjednávána ze, stranu, eh, ze strany komise, to tedy tato smlouva s Čínou. Jak víte, tak eh, komise získala mandát na to, už od roku 2000 Eh, aby tedy se jednala, aby se vyjednávala ta readmisní dohoda. Snažili jsme se kom, Čínu eh, pozvat k jednacímu stolu, ale kom, Čína říkala, že o to nemá zájem, že nemá zájem o readmisní dohodu. Takže my jsme vlastně celých deset let eh, stále jak si klepali na ty dveře. Ehm, Číně před pár lety došlo k vytváření systému pro Eh, informaci o žadatele eh, o výzum, také je tam vlastně i eh, byla tam otisky prstů. Čína vůbec nechtěla, aby držitele diplomatických pasů museli tam nechávat otisky prstů. My jsme měli vlastně tehdy určitý manevrovací prostor, zahájili jsme nový dialog o mobilitě a migraci s Čínou, také jsme schválili jeden balíček takzvaný kooperační balíček. Dohodli jsme se, že tedy budeme jednat o e, bezvízovém styku pro držitele diplomatických pasů a Čína také umožnila členským státům, aby otevřela v různých čínských městech e, e, centra pro žádost o vízum. Také jsme zahájili i praktickou spolupráci v oblasti readmise. Takže to byla vlastně první fáze toho balíčku o spolupráci a teď zahajujeme druhou fázi, která bude spočívat v vyjednání dohodě o usnadnění vízového styku a také o e, zavedení plné readmisní dohody. To byl trošku kontext a Teď ještě, co se týče této dohody, tak jedná se o standardní dohod, tě, oceánitní dohodu. Jedná se o bezvízový styk pouze pro držitele diplomatických pasů, ale chtěli bychom tam také začlenit i držitele lese pase z Evropské unie, tam, kam by vlastně spadali i někteří poslanci Evropského parlamentu. Takže teď tam e, formulujeme různé věci, také se tam definují různé lhuty, různé postupy, kdo by měl prospěch z, tohoto, z této dohody. A nakonec se vlastně dostávám i k tomu, na co se ptala zpravodajka oť, um, ptala se na, ty, na ten smíšený výbor. Ten smíšený výbor je poměrně běžný rys v těch jednáních o usnadnění nebo zrušení vízového styku a jak uh, je stanoveno v příslušném článku, tak je to vlastně výbor, který má za úkol monitorování provádění dohody. Pokud by tam došlo k nějakému, nějakým potížím při provádění té dohody, nebo ke třeba zneužívání, nebo třeba by to vedlo k různým eh, obavám bezpečnosti, k nedovolené migraci, nebo by tam byly ty, mm, to docházelo by k překračování povoleného období, takže to by pak smíšený výbor eh, řešil ještě předtím, než by muselo dojít k uplatnění nějakých závažnějších opatření. Pak jste se také ptali, o jaký počet lidí zhruba půjde. Zhruba z čínské strany by to bylo asi méně než 20 tisíc lidí. V Evropské unii by to bylo asi 100 tisíc lidí, to je tedy počet eh, v Číně a v EU, počet lidí, kteří mají diplomatické pasy, pak by tam ještě byl ten počet lidí, kteří mají tyhle se pase, ale to by bylo tedy více. Děkuji za před, a také se těším na představení podrobnější této zprávy na dalších schůzích Libe. A nyní se můžeme podívat na bod 7. Třetí země, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Budeme hovořit konkrétně o Gruzii, Spravodajkou je Maria Gabriel. Komise vystoupí a ještě na úvod bych chtěla říci, že máme tlumočení z gruzínštiny, je to na kanálu 25. Takže prosím, um, to je informace tlumočení. Regulation. Takže budeme se bavit o legislativním návrhu na úpravy e, směrnice eh, 539 2001, eh, která se týká eh, převedení eh, Gruzie do bezvízového režimu. Než dialog o liberalizaci zač- začal, dohodla se Evropská unie s, Gru- s Gruzií o uznání vízového styku a readmisi Eh, což platí od 1. března 2011. Gruzínská vláda eh, přijala akční plán pro liberalizaci vízového režimu, který je monitorován. Eh, postupové zprávy o tom, jak se daří naplňovat tento návrh, byly postupně předkládány výboru Lidbe a e, v prosinci 2015 bylo konstatováno, že e, byl podniknut, e, nebo že byl dosaženého příslušného pokroku v rámci běžného legislativního procesu. Já tedy vítám zástupce gruzinského parlamentu, kteří se kteří přijeli na druhé setkání Eh, parlamentu EU a parlamentu eh, Gruzie. Já tady vítám našeho kolega u pana Saida Karima z AKR, e který je spolupředsedou parlamentního združení EU eh, e Gruzie a pana Zviada k Vačanty Radzeho, který je poslancem a spolupředsedou eh, tohoto eh, výboru. Já se omlouvám za nesprávnou výslovnost vašeho jména. Nicméně vítám vás a eh, především na začátek dám slovo zástupci komise a poté paní zpravodajce Gabriel. A no, pak samozřejmě stínoví zpravodajové a každý Eh, další poslanec, který si bude chtít vzít slovo, také bude mít možnost. Takže nejdříve dávám slovo zástupci komise. Thank you, Chair, and uh, good afternoon to everyone. Děkuji a přeji všem eh, dobré odpoledne. Budu velmi stručný, poněvadž pan předseda již eh, historii tohoto návrhu shrnul. Asi si vzpomenete také na debatu o programu pro liberalizace víz gruzínské vlády. A také možná víte, že v prosinci 2015 komise eh, předložila závěrečné hodnocení, v němž konstatovala, že všechny body tohoto akčního plánu eh, byly splněny. A tyto závěry byly zveřejněny v lednu letošního roce. Proběhlo několik kol debat a také členské země eh, potvrdili, že všechny podmínky akčního plánu pro liberalizaci víz jsou z gruzínské strany splněny a tudíž je možné debatu ukončit. Poté 9. března komise schválila svůj eh, poměrně jednoduchý návrh a je to návrh upravit eh, přílohy k směrnici 539-2001, eh, což je tzv. vízové nařízení, což znamená, že eh, Gruzie by byla přemístěna z přílohy 1, což jsou vízové státy, do přílohy 2, což jsou státy s bezvízovým stykem. A důležité je to, co je v poznámce pod čarou, a sice, že toto se týká pouze držitele biometrických pasů vydaných podle směrnic a standardu ICAO. A to znamená, že eh, držitele jiných, tedy nebiometrických pasů, nadále budou muset žádat o víza. No a eh, bude nadále pro ně platit dohoda o ustanění vizového styku. K vlastnímu návrhu komise se jasně vyjádřila, že eh, toto se, takže se bude pokračovat v souladu eh, s eh, podobnými dialogy o usnadnění vízového styku a že nová úprava vstupuje v platnost 20 dní po zveřejnění v úředním věstníku. Eh, jinak ještě bych řekl, že v příloze eh, v příloze eh, k zprávě o pokroku číslo 4. Tam se hovoří o možných dopadech na migraci a bezpečnostní politiku. To velice souvisí s tímto návrhem. Eh, to je možná zajímavé si přečíst a dále ve vysvětlujícím memorandu k návrhu se nachází odhodlání komise nadále pokračovat v plnění benchmarků ze strany eh, Gruzie eh, v potřebných strukturách a v případných následných mechanismech. Děkuji a nyní dostává slovo paní Gabriel, naše zpravodajka ve výboru Libe. Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Tak především chtěla bych poblahopřát parlamentní delegaci z Gruzie a také chci poděkovat komise, komisi za sdělení. Jakožto zpravodajka k tomuto tématu bych ráda podpořila legislativní návrh komise o zrušení vizové povinnosti pro gruzijské držitele biometrických pasů při cestách do zemí Evropské unie. Tento legislativní návrh byl eh, předložen na základě poslední čtvrté zprávy o pokroku Gruzie otázce eh, akčního plánu oslánění vízového režimu. 18. Eh, prosince loňského roku bylo konstatováno, že pokrok je dostatečný a že byly provedeny potřebné reformy eh, pro to, aby všechna kritéria byla trvale plněna. To znamená, že Evropská unie může Eh, zrušit vizovou povinnost pro gruzínské občany. Eh, to může mít velké dopady na kulturní a eh, společenskou výměnu mezi EU a Gruzií. My musíme ocenit o organizační úsilí na gruzínské straně, které bylo vyvinuto vyvinuto eh, v druhé polovině roku 2015, aby se dohnalo spoždění. Došlo k reformám migrační a asilové politiky, politice v oblasti boje proti korupci, eh, praní špinavých peněz drogám. Komise konstatuje, že je třeba vnímat pozitivní signály ze strany Gruzie, kde už došlo k jednostrannému odstranění vízové povinnosti pro všechny občany EU e, v případě pobytu do 90 dnů. E, Evropský parlament je zastáncem reciprocity a v této souvislosti e, bych ráda položila dvě otázky Evropské komisi s tím, že samozřejmě nám chybí informace zatím. Může nám komise říci, jaká je, eh, jaké procento zamítnutých žádostí o víza a proč? Jaké jsou hlavní důvody pro neudělení víz? My víme, že eh, toto procento musí být snižováno až minimalizováno. A další bod je tady Eh, společný eh, datový systém, což znamená shromažďování všech eh, databází do jednoho společného nebo jednoho analytického systému. To je velice důležité pro posouzení rizik. A taky je třeba Eh, si představit scénáře, kdy je možné dosáhnout lepších výsledků ve spolupráci eh, se zeměmi EU. A otázka je tedy, eh, jaká, jaký je pokrok v této oblasti. Vizová politika je pro mě zásadní věc A chtěla bych říci, že je třeba k výzvám přistupovat jako k šancím, podobně jako eh, u podobných zpráv. Eh, chtěla bych zdůraznit, eh, že je velice důležité, aby Evropský parlament byl informován. Bohužel Evropský parlament není zastoupen v monitorovacích výborech. A já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili debaty. A ještě jednou chci říci, že v okamžiku, kdy hovoříme o vízech, je třeba mít především na mysli občana. Toto vše je pouze ku prospěchu občanů. Toto může eh, posílit důvěru a vytvořit potenciál pro další pozitivní kroky a zlepšování vztahu mezi Gruzií a Evropskou unii. Děkuji vám, pane, paní Gabriel. A nyní dostává slovo pan Karim. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě eh, velkým potěšením, že zde mohu být právě s vámi a právě na to, k tomuto tématu. Já především chci přivítat gruzínskou delegaci, zejména eh, eh, kolegu z Viada a také představitele Ministerstva spravedlnosti, kteří jsou zde také přítomni. Také bych chtěl poděkovat paní kolegyni Gabriel za eh, prezentaci. Eh, ten přístup, který nám tady představila, se zdá jako velmi vhodný eh, pro náš parlament. Já skutečně vítám také prezentaci Evropské komise, z níž jasně vyplývá, že ze strany Gruzie byly eh, všechny body splněny, i když ten eh, proces byl velmi rozsáhlý a zlouhavý. A také eh, to našemu parlamentu a kolegům dává určitou důvěru v to, že rámec pro plnění je splnitelný na základě toho, celostního přístupu, eh, který eh, tady zastáváme od začátku, což vlastně je eh, projevit solidaritu s občany Gruzie. A jde samozřejmě také o to, aby se posílil ten evropský přístup, který je v Gruzii běžný jakékoliv spoždění by eh, působilo velmi špatným dojmem a eh, znamenalo by to vysílání velmi negativně vnímatelných eh, konotací. A samozřejmě jsou zde další věci, jako jsou jako je teritoriální integrita Gruzie. Čili jde skutečně o mnoho. Jak řekla paní kolegyně eh, Gabriel, já tedy eh, jsem pro eh, přístup, stejně jako ono, aby se to vše plnilo včas. děkuji a nyní pan Kvačanty Radze. Thank you very much. Děkuji pane předsedo Moraesi. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Já jsem takový plný emocí. Protože se nacházíme eh, v jednacím sále, který se nazývá Anna Lind. Já si pamatuji i, jakou emocionální konverzace jsme vedli o budoucím směřování Gruzie. Bylo to vlastně v roku 2001, eh, kdy jsem byl v Baku. Také jsme byli, hovořili jsme se zástupci trojky, se zástupci předsednictví a se zástupci eh, Evropské unie v Baku. Ano, máte pravdu, paní Gabriel, jedná se o něco, co má být pro občany. Když se podíváme na historii Gruzie, tak si uvědomíme, že Gruzie se svými tradicemi, se svou kulturou, se svou vírou a se svými aspiracemi byla vždy součástí Evropy. Gruzie také je na cestě vývoje směrem k Evropě. jediným nástrojem, jak Gruzie může bojovat za své občany, je to, že bude provádět evropské hodnoty. Naším cílem má být evropská integrace, um, právní řád, základní práva, rovnost, prosperita. A způsob, jakým dosáhnout těchto cílů, je to, aby naše občané měli také zkušenost s evropskou, s evropskou realitou, s evropskými eh, zkušenostmi. A i dnes eh, se o to, o to usilujeme. Chceme, aby ten úspěch, který nás čeká v budoucnosti, byl také, eh, také vycházel z těch minulých vztahů. Věříme, že budoucnost naší země tkví pouze v tom, že budeme realizovat evropské hodnoty. My, Gruzínci, eh, stojíme vlastně na zápraží Evropy. Domníváme se, že máme také své místo v této komunitě, kam historicky patříme. Naše vláda nás teď vede blíže k tomuto cíli my vlastně teď jsme jaksi odměněni za takové ty první výsledky našich eh, aspiračních snah. Věříme v naše vítězství a také spoleháme i na podporu svých evropských kolegů, spoleháme i na vaši podporu, vážené poslankyně a vašení poslanci. Naši gruzinští občané z celého území Gruzie, včetně Jižní Osetie a Abcházie, děkuji eh, čemu, že to zmínil, tato území, nás teď sledují a očekávají, že zde bude dán souhlas k tomu, abychom byli vlastně opět začleněni, začleněni do té rodiny. Děkuji ještě jednou za příležitost vystoupit zde eh, s malým proslovem. Děkuji. Ano, děkujeme, že jste také na dnešním jednání a také děkujeme i dalším členům delegace. Myslím si, že teď by bylo vhodné, abychom dali opět slovo paní Gabriel, pokud k tomu již nechce nic, nic říct komise. Takže komise stručně a poté dostane ještě slovo na závěr zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, zpravodajka vznesla dva dotazy na komisi, na které rádi odpovíme. První otázka se týkala míry odmítnutých žádostí o, o výzum. Můžeme říci, že za rok 2015 bylo to číslo 12,5%, to byl tedy průměr odmítnutých žádostí o výzum. Tam samozřejmě se to liší členský stát od členského státu. A pak jste se také ptali, jaké byly hlavní důvody pro zamítnutí víz, takže podle informací, které máme k dispozici z, z orgánů, které spolupracují s konsulátů, tak hlavní důvod je to, že ty podpůrné dokumenty, které se překládají k žádosti o výzum, jsou falešné, a další dotaz se týkal systému řízení migrace a zde bych tedy požádal kolegyni nebo kolegu, aby se k tomu vyjádřili. Kolegyni. Ano, děkuji tobě asi. Děkuji také za tento dotaz, který se týkal řízení migrace. Já jsem chtěla k tomu říci pouze pár věcí. Díky tomu eh, podstupu vízové liberalizace dochází k, pos, k pravidelnému posuzování a zlepšování tohoto systému. Posuzují ho také odborníci z Evropské unie. V roce 2014 došlo k konsolidaci, také tam byl nový zákon. Institucionální rámec byl rovněž pozměněn. E, bylo v rámci ministerstva vnitra e, založeno speciální oddělení pro otázky migrace, bylo to v roce 2013. A druhá fáze směru eh, plánu o liberalizaci, tak zde se hovoří o nové reformě migrace nebo řízení migrace. Chci říci, že v září 2015 byla proveden komplexní eh, posouzení rizik, které má doplňovat ten legislativní rámec. Tento nový systém také schromažďuje údaje o řízení migrace a bude tam vlastně sedm agentur v Gruzii, když to v minulosti to bylo pouze ministerstvo vnitra, které za to odpovídalo. Doufám, že jsem tím zodpověděla otázku. Cílem bylo také získat lepší obrázek o situaci migrace v této zemi, aby také bylo možné třeba i předvídat případné další trendy a reagovat na ně. Děkuji, ještě požádám paní Gabriel, aby řekla pár slov závěrem. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice stručně řekla pár slov. Za prvé bych chtěla poděkovat komisi i za odpovědi, které nám poskytla na otázky, které jsem položila. Také bych ráda poděkovala koledovi Karimovi, který se účastnil diskuse a zajiš, také zás gruzinskému zástupci společného, eh, společné komise za jeho vřelá slova, která jsme vyslechli. Nyní tedy bude následovat běžný postup. Předem děkuji všem, zejména stínovým zpravodajům, kteří k tomu přispějí. Děkuji. Um, děkuji. Děkuji vám za prezentaci. A kolegové, já bych to uzavřel poděkováním oběma spolupředsedům a také gruzinským kolegům, včetně gruzinských poslanců. A děkuji vám, že jste u nás byli na výboru Libe. Uh, příští zasedání výboru Libe bude 28. dubna opět 14.30 v Bruselu.